Uh, um, Dobré dopoledne, prosím o stišení. A vítám vás na druhém dni našeho důležitého zasedání. A prosím o ticho v sále. Poprosím všechny, kteří se chtějí účastnit, aby se osadili, včetně těch, kteří postávají vzadu v sále. Budeme muset začít. Tedy, vítám vás na druhé části našeho zasedání. Rád bych vám připomněl program dnešního dne. Máme před sebou důležité jednání o velmi důležitých materiálech komise. Zadávání veřejných zakázek je první materiál, kterému se budeme věnovat. V tuto chvíli máme před sebou blok zhruba hodinu a půl pak po zadávání veřejných zakázek budeme řešit se zástupcem komise další důležité téma, a to je vysílání pracovníků, potom ve 12 informace v veřejném sektoru a následně budeme řešit eh, uznávání kvalifikací. Máme před sebou tedy velmi nabitý den témat vnitřního trhu. Upozorňuji, že toto jednání se bude vysílat, takže vítám i ty, kteří nás sledují po internetu. Nepochybně to bude mít hodně lidí, hodně lidí zajímat. Vítám a pana Tarabelu, zpravodaje a stínové zpravodaje EPP Frank Engel, Jürgen, který zde ještě za ALDE přítomen není, pan Hetzimakakis bude jeho zástupcem, paní Rules, pak jsem zde já a pan Kozinek a pan Dion. Bez dalšího tady poprosím pana Tarabelu, aby se ujal slova a představil nám pozměňovací návrhy, které obdržel a jak se k ním staví. Takže jak budeme pokračovat v práci, prosím, nastaňte nám. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ano, dneska diskuze se bude týkat pěti prvních plastrů, které se týkají volby postupů. E, to je za prvé, za druhé strategické využití veřejných zakázek, dále Eh, požadované dokumenty, snížení de, eh, byrokracie, dále procurement a za páté eh, přístup, lepší přístup k veřejným trhům pro malé a střední podniky. Problematika veřejných zakázek je prioritou a tedy jde o harmonizaci vnitřního trhu. Komisař Barnier mi to připomenul a má pravdu, že dnes veřejné zakázky je 19 hrubého domácího produktu Evropské unie a tedy vnitřní trh a veřejné zakázky e, jsou ovlivn- musí mít schopnost ovlivňovat eh, veřejné zakázky a eh, to musí být znovu eh, nahlíženo lepším způsobem a nyní vyžadujeme nejenom obnovu ekonomiky, ale větší soudržnost společná pravidla pro všechny státy a méně protekcionismu. Modernizace veřejných zakázek musí projít právním, eh, správnou eh, právní úpravou a vlastně potřebujeme k tomu správný evropský model, abychom podpořili konkurenceschopnost podniků, sociální a eh, standardy a standardy také životního prostředí. To jsou cíle, které s vámi chci probrat, vážení kolegové, na základě pozměňovacích návrhů, které jste předložili. A máme eh, větší ambice, než to potom vypadá na papíře, takže vlastně chceme zhodnotit eh, veřejné zakázky ve prospěch spotřebitelů a také chceme podpořit vysoké standardy v oblasti práce, živo, zdravotnictví a to vše očekáváme od veřejných zakázek a mohu eh, citovat pozměňující návrhy paní Sipel a tak dále, které jdou ve stejném směru. Čili harmonizace trhu by měla být prioritou a veřejné zakázky jsou nástrojem klíčovým klíčovým eh, nástrojem pro jejich implementaci. Je to článek 24 směrnice eh, a chci poděkovat všem kolegům, kteří sdílí stejné stanovisko. Sjednodušení to je jeden hlavních cílů, které chceme dosáhnout touto směrnicí. Všichni o tom mluvíme a musíme k tomu dospět společně. To zjednodušení nebylo opravdu zohledněno a e, pozměňovací návrhy, které jsou zaměřeny na procedurální otázky, jsou toho důkazem. Dovolte, abych, uzavřel, abych otevřel diskuzi a systém předávání těch veřejných zakázek pro podniky neznamená, že jde o snížení a zkrácení e, postupů a toho řízení, které e, komplikovává život z hlediska zjednodušení nejenom, že se na to díváme z hlediska podniku, ale především z hlediska Eh, právních orgánů, protože ty by především měly zrealizovat plody této směrnice, kterou jsme sepsali tady v tomto parlamentu a kterou jsme vyjednali s radou. Takže buďme též pozorní na aplikovatelnost těch, kteří budou muset tuto směrnici první aplikovat a dále eh, postup eh, Konkurence, eh, to by také mělo být eh, zdůrazněno. Pan Argo, pan eh, Stimen, díky článku 24.3 přísnější úprava tohoto postupu při určité pružnosti. To je volba, kterou musíme udělat. Všichni víme, že dialog je mm, systém který eh, opravdu nefungoval tak, jak jsme očekávali. Je to příliš dlouhé, někdy bylo zapotřebí pěti let, abychom dospěli k uzavření nějaké zakázky. Je to tedy nejasný výsledek a proto komise po nás chtěla alternativu partnerství pro inovaci. A tady jsem udělal možná radikální volbu, ale je to poselství, které jsem chtěl vyjádřit co nejjasněji, kromě hezkých slov, která představují dialog o konkurenceschopnosti to samozřejmě nesmíme se vyhýbat eh, konkurenci, to je zdravé konkurenci uvnitř eh, a mezi podniky. A ne, nemilte se, to jsem nechtěl říct, že by to mělo být opačně, ale kromě těch hezkých slov, nebo za těmito hezkými slovy, která vypadají přitažlivě a která by měla být co nejjasnější, nejzřetelnější, díky tomuto postupu bychom se měli snažit mít jedno jediné řízení, které dává větší prostor pro inovaci nebo konkurence mezi jednotlivými podniky, hospodářské soutěži mezi podniky. Když funguje, je to v pořádku, ale podle mého názoru pan Engel, pan, tento řekl velice jasně, partnerství pro inovaci, Můžeme se tím inspirovat, ale musíme věci zjednodušit kodifikovaným postupem, který by byl použitelný se všemi specifičnostmi, jako je inovace a partnerství. Čili strategie veřejných zakázek, to je e, klíčové slovo mé zprávy e, krom e, technických specifikací článek 40, dále proces trvalé udržitelné výroby a musíme tedy, mm, potom by měly správní orgány všechno vyhodnocovat a nejenom naše výkony a naše funkční požadavky práce, dodávek a služeb. Změna je opravdu zcela zásadní. Jde o strategické využití eh, veřejných zakázek, jak si to přála komise, a také je tady transparentnost při, před, při zadávání těchto zasázek, zakázek, eh, technické specifikace. Eh, když jsem se na to podíval, tak jsem zjistil, že tady určitá nedůvěra a čili začlenění technických specifikací, které směřují k dosažení sociálních cílů. Tady je tady <clears throat> správní síla, která by měla mít možnost být daleko ambicioznější. To znamená pro mě pravou flexibilitu. A e, jsem velice rád, že mě podpořili kolegové poslanci. E, to kritérium, ten, to kritérium té nejvýhodnější e, nabídky to je samozřejmě eh, důležité, ale o tom budeme jednat až poledne. A teď veškeré eh, důvody pro vyloučení veškeré. To eh, je důležité pro vývoj veřejných zakázek a co je tady subdodavatelství. Samozřejmě možná, že jsme to prosazovali až příliš pro některé z vás, ale nicméně je to zcela zásadní. Velice často Velice často dochází k nekontrolovaným zadáním subdodavatelům, což eh, je eh, takovým eh, zádrhelem při zadávání veřejných zakázek. Někdy se ztrácejí peníze a někdy právě k tomu dochází na tom článku řetězce, který není kontrolovaný a zpracují tam lidé, kteří nemají vždy správné dovednosti pro výkon této zakázky. Tady musí být společná společná zodpovědnost pro ty, kdy, kdo na tom pracují a v článku 62 komise, když hovoří o využití eh, kapacit jiných entit, jiných jednotek v případě finanční a ekonomické schopnosti, mohou správní orgány vyžadovat, aby eh, ekonomické subjekty byly společně zodpovědny za provedení zakázky. Takže zcela jasně, já bych tedy trval na tom, aby tady došlo ke správné zákonné úpravě která by objasnila subdodavatelství, i když tady musí být svoboda eh, uzavírat eh, kontrakty v ekonomickém světě. Když se podívám na klaster 3 a 4, to už je vlastně, tedy už jsme vlastně u eh, desertu a myslím si, že můžeme sdílet ty klastry, které jsou méně kontroverzní, ale nesmíme umožnit to, aby došlo k certifikaci podniku a tomu procurement eh, eh, pozdější fázi, když sdílíme princip eh, té, toho důvodu pro vyloučení, nesmíme umožnit, aby veřejné orgány to neumožnily, čili elektronické zadávání zakázek, to je jenom určité procento v evropských veřejných zakázkách a tak bychom, stanovil, tak bychom vytvořili překážky a na druhé straně usnadnění pro jednotlivé podniky, Eh, může to být posunuto až do roku 2017, ale tady by neměly být žádné výjimky. Musí to probíhat na úrovni zjednodušení a administrativního zjednodušení, jak pro, eh, jak pro zadavatele, tak pro podniky a musíme to znovu opakovat. Procurement může uspět jen, když proběhne na úrovni eh, interoperabilní platformy 400, článek 34 eh, a, a 354. Klaster 5, abych to ukončil, přístup malých středních podniků a rozdělení na, eh, na eh, podzakázky, lepší podíl malých a středních podniků na dynamice veřejných zakázek. Samozřejmě to je náš cíl, ale i tady možná musíme zadavateli dát větší možnost, aby e, si rozdělil tu zakázku na více součástí, aby i malé střední podniky vzhledem k tomu, že tady mohou vyvstat nějaké překážky, to rozdělení e, je vlastně takovým vstupem pro malé a střední podniky a když to nerozdělíme, tak prostřednictvím subdodavatelství, jak doufám, by se měla, mělo by dojít k asanaci eh, veřejných zakázek a malé střední podniky by měly mít k ním lepší přístup. Spíše než té původní verzi se tady snažím, jak by měli eh, zadavatelé eh, jednat a jak by měli veřejné orgány jim umožnit zadávání veřejných zakázek. Mělo by to být něco, kde bychom měli skončit a nyní chci poděkovat a samozřejmě byla by velká chyba, kdybych to neudělal. Chci poděkovat panu Engelovi a panu Krojcmanovi, který po mně bude eh, následovat jako stínový zpravodaj, paní Rul, panu Arbor a eh, také pan Tojong a pan Salvini, ale toho neznám, toho jsem nikdy neviděl na žádném zasedání, je tady, tak to je fajn, ano. Piacere, ano. Pan Salvini, konečně ho poznávám, doufám, že také bude mít nějaké dotazy a uh, Víte, že proběhlo spousta eh, setkání nejenom ve výboru IMCO, tak v pracovní skupině se stínovými zpravodaji a eh, doufám, že ještě budou pokračovat, protože celá ta záležitost je kontroverzní a jsou tady eh, různorodé nápady a musíme dospět k dvěma směrnicím z ústupky pana, pro panu Živenovi, to, což bude vylepšení jak pro podniky, tak pro zadavatele které, kteří dnes v některých členských státech, jako je třeba můj, se musí snažit strávit eh, směrnice z roku 2004, které nebyly ještě dokonale implementovány. Takže když to nezjednodušíme, ty postupy, tak nebudeme mít úspěch. Děkuji a budu vám naslouchat s velkou pozorností. thank you. Děkuji vám za úvod. Ještě než eh, budeme pokračovat, já bych vás poprosila jednu věc. Myslím, že Někteří z vás, kteří na tom už pracovali, znají systém klastrů, ale pokud jde o ty ostatní, kteří na tom zatím nepracovali, můžete prosím schrnout, o jaký proces zde jde? Podle mých čísel máme 1593 pozměňovacích návrhů, což e, jsou ty ta témata, ty aspekty, o kterých se hovořilo. A některá témata jsou průřezová a týkají se všech pozměňovacích návrhů, takže bych rád, abyste lidem poskytl eh, aktuální informace. Ještě zde máme také materiál, který budeme rozesílat e-mailem všem zúčastněným po skončení tohoto zasedání, kde by se mělo hm, zase nastínit, jak situace vypadá. Prosím tedy o uvedení do kontextu a potom budeme pokračovat. Vítám Klausa Vídna a jeho kolegu za DG Markt. Budete mít rovněž možnost vystoupit k pozměňovacím návrhům. V tuto chvíli ještě poprosím Marka, aby se vyjádřil a zasadil celé téma do kontextu, abychom věděli, z čeho se vyvinuly tyto pozměňovací návrhy. Děkuji. Ano, máte pravdu že je užitečné připomenout klastry. To byl zajímavý nápad dánského předsednictví v rady eh, a šlo o to rozdělit tuto směrnici na hlavní témata eh, a každé mm, eh, s jednotlivými články. Oni to tedy rozdělili do deseti klastrů, já jsem tady připomněl prvních pět. První je nejlepší volba procedur, druhý je strategické využívání veřejných zakázek, třetí je snížení administrativy, další je elektronické řízení, pátá je přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. Šestý klaster se týkal agregace poptávky, sedmý je, to jsou ostatní e, řízení v oblasti veřejných zakázek s různými variantami, třeba třeba s lhůtami uveřejnění a podobně. Osmička, to jsou zdravá, zdravá řízení, takzvaně eh, s různými s, eh, s podezřele eh, levnými nabídkami, ilegálními účty a podobně. Další se týká zprávy, nejlepší zprávy z oblastí výkaznictví, statistik a podobně. A desátý klaster, to je řada definic, a, eh, a působnosti, co se týče stropů, Prahu a celé řady různých nomenklatur a definic. A šlo o to využít tuto osnovu proto, aby to bylo právě jasnější, jak jste připomněl, pane předsedo, tady jsou tady asi 2500 pozměňovacích návrhů, takže jsme měli schůzi stínových, abychom si 13. minus 13. minulý týden, abychom si stanovili eh, harmonogram, takže dnešní diskuze by se týkala eh, klastru 1 až 5, potom 5. listopadu bychom jednali o klastrech 6 až 10, a proběhne celá řada schůzí stínových zpravodajů, především 20. září, 25. září, e, to se bude týkat e, klastrů 3, 7 a 8, potom 10. října, to budeme jednat klastr, o, o klastru 2, ten e, si zaslouží samostatnou schůzi. 18. října schůze stínových zpravodajů, kdybychom dokončili dvojku a zahájili desítku. 25. října klastr 10 bychom dokončili a udělali devítku. 7. a 13. listopadu Eh, bychom jednali o klastrech 5 a 6 a 21. listopadu by, doufejme, byla poslední schůze stínových zpravodajů, kde bychom dořešili poslední problémy, které by ještě do té doby zůstaly otevřené. A 28. listopadu bychom jednali o kompromisních návrzích eh, s hlasováním, tak jak je naplánovaný zhruba 29. listopadu ve výboru IMKO. To se samozřejmě bude muset ještě potvrdit a bude záležet na tom, do jaké míry se dokážeme postupně dohodnout. Ale v podstatě 29. listopadu by měla hlasovat výbor IMKO. 10. prosince pravděpodobně proběhne hlasování o, o odvětvové směrnici anebo 18. buď 10. ve Štrasburku, nebo 18. prosince před Vánoci tady a budeme mít vyřízené tyto dvě směrnice před Vánoci, aspoň doufám. Frank Engel vyjádřil toto přání a naději, ale všichni, všichni tuto naději sdílíme. Takže tolik ve stručnosti, co nás čeká následující týdny. Okay, I think that was... Já myslím, že to bylo velice užitečné si připomenout kontext. Také bych rád řekl, že koordinátoři budou zasedat dnes odpoledne a formálně by měli schválit celý harmonogram, což je samozřejmě klíčová záležitost, klíčová povinnost koordinátorů. Eh, každopádně vy jste to dobře nastínil a myslím, že to znělo velice přesvědčivě pro to, aby se podařilo to schválit. Doufejme také, že se podaří to celé eh, rozšířit tak aby všechny zúčastněné subjekty měly tyto informace k dispozici, aby věděli, jak to dále pokračuje, co se týče struktury klastrů. A v tuto chvíli bych rád se vyslechl, co k tomu chtějí doplnit eh, stínoví zpravodajové, případně pokud se chtějí přihlásit další mohou. Paní Styler se hlásí, pan Živon jsou už na seznamu. Chce se přihlásit ještě někdo další? Pan Šváb. Dobře tedy, stínový zpravodajové, pan Enkel a pan Hacimakakis. Pan Enkel jako první. Díky, pane předsedo, a chci také poděkovat zpravodaji za tento, za to první kolo v němž on nám ukázal matematičtější a aritmetičtější přístup než ten můj. Já totiž nejsem příliš aritmeticky ty klastry a ty články a pozměňovací názor, na, na pozměňovací návrhy, to mi nic moc neříká, čili já jsem takový liričtější a to znamená, že formuluji záležitosti v jakémkoliv jazyce, a já vás prosím, abyste mě omluvili, že používám daleko méně číselných údajů než zpravodaj a samozřejmě on měl k tomu plný důvod to udělat. Nebudu vám skrývat a ti, kdo se podívali na všech, celý ten balíček pozměňovacích návrhů, to vědí velice dobře, že tady existují uh, různé názory, včetně uvnitř jednotlivých politických skupin. Čili to, co vám řeknu, je přístup, který pokrývá obecně to, co chce říct EPP eh, e a eh, Možná, že někteří kolegové k tomu mohou ještě přidat své osobnější a ostřejší eh, názory. Uvidíme, co z toho vyplyne. Začnu tím, že řeknu, že legislativa o veřejných zakázkách nemůže všechno udělat. To je moje vnitřní hluboké přesvědčení a dokonce jsem to objevil v těch obou zprávách vlastní iniciativy. co jsme udělali s panem Güller na začátku tohoto funkčního období. Samozřejmě můžeme mít strategické použití celé záležitosti, ale nemůžeme všechno udělat díky legislativě o veřejných zakázkách. A to je obecný přístup mé skupiny. Říkám, že tady děláme legislativu o veřejných zakázkách a budeme neschopni, nebo bohužel budeme neschopni zlepšit fungování v celém světě díky legislativě a díky zákonům o veřejných zakázkách. To musíme mít eh, na mysli ale promluvme si o strategickém použití. No, prvopočátku. Zdá se mi být zcela jasné, že mnoho se bude týkat kritérií přidělování zakázek. To, čemu říkáme MIT nebo MAT, MIT to totiž by mo- mít, tedy oproti FISH, to by neměl žádný smysl, zatímco mít to je opravdu MEAT, je zkratka a tady bychom hovořili o té nejvýhodnější nabídce. Jedna z věcí, které bychom měli udělat eh, v naší práci, je věnovat se šířeji a důsledněji udělování zakázek hlediska z, toho, z té nejvýhodnější nabídky podle současné legislativy, čili již z definice buď snížíme určitý, určité mm, e, kritérium, kterým je e, nejnižší cena ta nabídka, nejvýhodnější nabídka obsahuje i výpočet e, životního cyklu, který obsahuje takové úvahy, takové úvahy, které již na samém prvopočátku povedou k rozporu mezi námi a to, na to se musíme podívat zcela jasně. Já jsem se seznámil a týká se to mnoho kolegů, nejenom v mé skupině, ale i v mé skupině. Já jsem se tedy seznámil s tím, že tady je odhodlání omezit náklady na dopravu, abychom podpořili místní výrobu. A nevím, že, nemyslím si, že by to bylo možné. Právně to prostě nevidím. Na druhé straně vidím velmi, velmi širokou možnost zdůraznit výrobu něčeho nebo poskytnutí služby v Evropské unie a na základě toho vytvořit komunitární identitu veřejných zakázek. To se mi zdá být možné. Zaměřit se totiž na místní produkci, to se mi zdá být, že to neodpovídá eh, evropským eh, kritériím. Je tady také otázka reciprocity. Pokud jde tedy o reciprocitu, musím říci, že stejně s jiným tématem, eh, k němu se ještě vrátím později, jsou tady různé názory. Je tady ten názor, že tady je eh, legislativní nástroj, který připravujeme a který odděleně nesmíme prostě tady splést jednotlivé žánry a poslední nápad by byl, abychom do té legislativy, kterou právě připravujeme, eh, začlenili anticipace dalších textů, které se zpracovávají někde jinde. A já jsem pro tu obci A proti obci B, protože si nemyslím, že bychom měli tady směšovat žánry a dělat ústupky v legislativě o veřejných zátázkách. Ty, ty ústupky se řeší, nekoncese se řeší někde jinde, protože to by měl být další nástroj, eh, pokud je o přístup k trhům a do toho textu bychom tam neměli začlenovat formulace, které zatím nejsou dány a které možná se ani nikdy neobjeví. Takže to je takový obecnější přístup. Pokud jde o dialog eh, hospodářské soutěže, tady nepůjdu do detailu, ale řeknu jednu věc. Celá eh, směrnice musí být transponována všude. To je vlastně cílem z každé směrnice. A já bych dal přednost nařízení, to je můj osobní názor, a když uděláme směrnici, tak musí být eh, kompletně transponována všude. A nesmějí tam být velice důležité segmenty, té směrnice, kde byť v členských státech eh, eh, nedošlo k jejich transpozici. To by neodpovídalo našemu eh, cíli. A ještě jedno slovo týkající se variant, pokud to přispěje inovaci. Myslím si, že bychom to měli generalizovat, o tom se ještě pobavíme. A pokud jde o proces trvale udržitelné sociální výroby, to je prostě sociálně udržitelného výroby sociálně udržitelné výroby. Když se podívám na všechny autorská, všechna autorská práva, tak rád bych řekl, že tady oproti obecnému právu, tak tady děláme určitě určitou specifickou legislativu. Je tady méně problémů eh, právních, legistických než smluvních. V určitém speciální legislativě vymýšlíme koncepty, které by měly mít cíl obecnější aplikace. A v tomto opatření prostě sociálně udržitelná výroba, to, ten způsob dosud neexistuje, to musíme vymyslet. A mm, já přiznávám, že to vidím jako svízelné a uvidíme, jakým způsobem se z toho můžeme dostat jak si můžeme poradit. Další důležitý, eh, důležité téma, které, kterým se dnes budeme zabývat, je přístup malých a středních podniků a jak bychom podpořili tedy jejich přístup k veřejným zakázkám. A tady bych se rád zmínil o třech momentech. První je rozdělení eh, na několik veřejných zakázek jedné velké, a to mi dělá starost, a tady Eh, se snažím eh, říci, že nechme eh, zadavateli tu možnost, zda rozdělí zakázku na více částí či nikoliv. Protože čím jdeme dál do těch základních kritérií, které jsme si zachovali, to znamená práh, nepráh, aplikace, neaplikace, tak se objevíme v tak se nám objeví další problémy, které nebudou snadno vyřešitelné a které nám Eh, které ještě stíží práci zadavatelů místo toho, aby jim to usnadnili. Takže v okamžiku, kdy stanovíme, že eh, po určitém Prahu už bychom to měli dělit na více zakázek, tak pak si musíme stanovit otázku rozumného Prahu a dále, jestli můžeme udělit více částí té zakázky jednomu, eh, jednomu dodavateli či nikoliv. A abychom to nekomplikovali, snažme se všechno zachovat jednoduché. A pak uvidíme eh, v detailu s těmi, když se to týká eh, detailněji, jakým způsobem bychom měli postupovat. Jedna věc, která mi na začátku dělala velkou starost a pak jsem se s tím smířil, je obecná otázka Prahu. a rozumného Prahu. Vzhledem k tomu, že EU e, uzavírá mezinárodní dohody, které předpokládají určité určitá data, čili by nebylo rozumné modifikovat ty e, Prahy, které se pak toho nástroje budou dotýkat obecně. S kolegy, s nimi spolupracujeme konkrétně, Možná, že bychom měli mít nějaké přechodné ustanovení před finálním ustanovením, že než se na to podíváme na mezinárodní úrovni, tak bychom měli harmonizovat e, jednotlivé nástroje a vytvořit jejich seznam, ale než k tomu dojde, tak si myslím, že nic moc neuděláme s těmi Prahy. A ještě poslední slovo o subdodavatelích. v budoucnu bude nutné, podle mého názoru, vědět jasněji, co budeme dělat se subdodavatelstvím a kdo bude subdodavatelem. Že tady bude takový řetězec, transparentní řetězec subdodavatelů, kde budeme jasně identifikovat jak jednotlivé účastníky, tak jejich závažnost. To znamená, aby zadavatel od samého prvopočátku mohl zjistit, kdo bude subdodavatelem, v jakém místě toho řetězce a v jakém objemu, aby to mohl vyhodnotit nejenom ten hlavní zadavatel, ale aby zjistil, co jsou ty subdodavatele schopni eh, udělat podle své nabídky až do posledního pracovníka v podniku, který se má podílet na subdodatelském řetězci, mám pocit, že to je příliš daleko, že, že jdeme příliš daleko a že to není vůbec realizovatelné, myslitelné. A stejně tak, jako je nemyslitelné omezit tak či onak počet eh, těch, kdo se podílí na subdodavatelství, protože každé omezení je eh, prostě arbitrární záležitost, jestli pět nebo pět a půl, prostě není tady žádný objektivní důvod ani ospravedlnění, proč by to měl být tento počet a ne jiný. Eh, tak to udělejme jasně, aby všichni věděli, co dělají ostatní, ale nepostupujme a nežonglujeme s celou záležitostí, protože to by neobstálo před žádným právním e, řádem. Čili měli bychom to měli bychom prostě hovořit o zodpovědnosti a do, dopracovat tu zodpovědnost. Máme tady e, určité údaje, které nám to umožní. Takže to je můj první přístup, pane předsedo, a chci poděkovat znovu svému eh, kolegovi zpravodaji za to, co dělá a za jeho střícnost v těchto velice těžkém politickém období. Víme dobře, že ta, někteří z nás tady máme určité volební povinnosti. A jsem rád, že můžeme ještě v nejbližších měsících a týdnech spolupracovat. Děkuji. Um, thank you very much. Děkuji, pan Enkl. Pan Hacemakakis, prosím. Máte slovo. Děkuji vám. Standardně by vystupovala pan Korcman za naši skupinu, ale vystupuji zde já. Budu hovořit o klastrech. My jsme my zde navazujeme na naše interní diskuzi ze včerejška. V prvé řadě ke klastru jedna, k volbě řízení ve všech členských státech by veřejné orgány měly uplatňovat stejné postupy, stejná řízení. To znamená, že nově nastavená řízení musí být za prvé transparentní a za druhé spravedlivá. Musí být jednotná ve všech členských státech, což v tuto chvíli neplatí. Aby se do toho nedostala eh, eh, korupce. Lůty by měly být kratší, než byly v minulosti, ale delší, než navrhuje komise. Takže něco jako zlatá střední cesta. Cluster 2. Eh, strategické využití zadávání veřejných zakázek. To by mělo vést k menším narušením eh, pravidel hospodářské soutěže. Pokud jde o technické specifikace, tak zde by mělo být možné přizpůsobit daný produkt tak, aby to bylo dané zakázce, eh, aby to bylo nejvhodnější z hlediska dané zakázky, z hlediska zadavatele. Pokud jde o standardizované zboží, zde by měla eh, platit eh, nejnižší cena. A A zadavatel by se neměl odvolávat na sociální standardy, které zacházejí nad rámec eh, právních norem. To je otázka, o které jsme hovořili, ale zpravodaj k tomu má jiný názor. Pracujeme na tom v duchu dobré spolupráce. Tohle by mělo být možné tak, abychom se vyvarovali rizik diskriminace. Měli bychom to rovněž provázat s formulací smlouvy jako takové. Mělo by se to uvádět přímo ve smlouvě, tento zákaz diskriminace. Klaster 3. Zde vítáme možnost evropského oprávnění k zadávání a přijímání veřejných zakázek. Zadavatel by nemohl žádat o další podrobnosti nad rámec tohoto oprávnění ohledně hospodářského subjektu. Klastr 4 to je elektronické zadávání veřejných zakázek. Pane, pan předseda našeho výboru se na tomto účastnil. My jsme chtěli eh, to odstupňovat od roku 2014 až do roku 2020. Zde by tedy existovalo odstupňování až po těch 100%. To se zdá schudnější, než co navrhuje v tuto chvíli komise která navrhuje eh, radikální změnu v roce 2016. Pak je poslední klastr a to je přístup malých a středních podniků. Eh, zadavatelé, veřejné orgány by měly mít možnost nabídnout zakázky více malým a středním podnikům. To by měly veřejné orgány zajišťovat a měly by rovněž také poskytovat odůvodnění vždy při vyhlášení veřejné zakázky. Pokud jde o subdodavatelství, tak zde v nabídkové dokumentaci by se neměl objevit požadavek tohoto typu subdodavatelství by mělo být možné na národní úrovni, ale nemělo by to být některak zavazující na evropské úrovni. Pane předsedo, to je stanovisko skupiny ALDE a děkuji znovu panu Tarabelovi za vynikající spolupráci. Děkuji, pane Hasamukakis a prosím, paní Šule. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji. Měli jsme zatím velice dobrá plodná jednání. Já bych ráda apelovala na kolegy v tom smyslu, že pan zpravodaj se ve svých poznámkách eh, soustředil na velice obtížné záležitosti a to je otázka veřejných zakázek. Když se podíváme na pozněcí návrhy, tak vidíme, že se zde objevují velké rozdíly ve stanoviscích. Využitelnost, to je pravda, co se zde uvádí, to, to je asi ten pravý termín. Víme, že je, to představuje velikou administrativní zátěž. Pokud jde o veřejné zakázky, eh, které jsou nadlimitní, a ty eh, správní náklady jsou 30 tisíc euro na zakázku a právní náklady ty mohou být dokonce třetina celého objemu zakázky, takže bychom měli celý proces zjednodušit a zajistit právní jistotu. Pokud omezíme směrnici na předem vymezený účel, tak zajistíme, že zadávání veřejných zakázek bude dostatečně transparentní, že se v něm nebude objevovat žádná diskriminace. Tohoto musíme dosáhnout jako prvořadého cíle. Musíme vytvářet pravidla, která nemu, nejsou přímo navázána na při, veřejné zakázky jako takové. Ty podmínky by měly jasně uvádět, které jsou ty, ta, ty prvořadá, které jsou ta prvořadá kritéria, cena zakázky a tak dále. Já vím, že v terénu každý volá po právní jistotě. Jenomže zase, když je dané kritérium nejnižší možné ceny, tak eh, je zde určitá jistota, že výběr dané nabídky bude eh, potvrzen soudem, pakliže se věc k soudu dostane. Takže tahle jistota do jisté míry láká. Pak k, těm definicím. Samozřejmě zní velmi dobře, pokud zde máme definici sociálně udržitelného eh, zadávání veřejných zakázek. Ale mohli bychom mít zde nové termíny, které nejsou právně nadefinovány zatím. Ale pokud se takovéto termíny objeví a nebudou předem nadefinovány, tak se právní nejistota naopak zvýší. A my musíme jasněji popisovat naše cíle tak, aby to bylo z hlediska zadavatele jednak realizovatelné, jednak tam existovala právní jistota. To je nezbytné. Musíme rovněž také zajistit návaznost mezi předmětem zakázky a dalšími kritérii. Abychom zajistili transparentnost, musíme se ujistit o tom, že technické specifikace realizace zakázky budou vždycky přesně navázány na předmět zakázky jinak to ohrozí transparentnost a právní jistotu, o které nám jde. Na to bych znovu upozornila. A pak další bod, který je z mého hlediska velice důležitý a zatím nezazněl až tolik, i když zazněl, je otázka subdodavatelství. Zde usilujeme o zlepšení transparentnosti, ale tato oblast není jenom otázkou sociálních služeb, otázkou stavebnictví a tak dále. Týká se to naprosto všech nabídek. Pokud omezíme počet eh, subdodavatelů, tak by mě zajímalo, jakým způsobem pak bude eh, zadavatel postupovat u každého vozu například, nebo u každého počítače, který nakoupí, potřebují ten dodavatelský řetězec. Pakliže ten dodavatelský řetězec omezíme třeba na tři subjekty, tak nevím, jak to ten zadavatel bude řešit. V případě, že se bude jednat o velkou firmu. Já myslím, že musíme na věc pohlížet e, z hlediska kontextu. Zvláště kontextu stavebnictví v této době. Musíme se opírat o základní principy které platí nejen ve stavebnictví, ale i jinde. Zadavatel by neměl být eh, zahlcen dalšími požadavky. Mělo by být možné, aby se vyřízení určitého nabídkového řízení věnoval jen omezený počet pracovníků. ve spolupráci s celními a policejními orgány. Neměli bychom zacházet příliš daleko a neměli bychom eh, do toho vnášet příliš mnoho flexibility, protože moje zkušenost praví, že sociální, ekologické a inovativní otázky jsou vždycky eh, důležité, ale nemělo by se téma rozšiřovat na příliš mnoho okruhů. Podmínek by se najednou v celé věci objevilo příliš mnoho a to by mohlo věc eh, komplikovat. Děkuji, paní Rule. Pokud bych mohl do toho stoupit a udělat několik poznámek za naši skupinu, protože pan Ko- Kozlíček a já jsme vypracovali řadu eh, pozměňovacích návrhů, tak bych se k tomu chtěl vyjádřit. Některá navazují na to, co zaznělo. Děkuji paní Rule za to, co říkala. Já myslím, že musíme velmi jasně konstatovat, že nám jde o to, aby se celý proces otevřel, abychom tím podnítili dobré zadávání veřejných zakázek. A já si myslím, že je zde určitý pocit, že zde existují taková omezení, která neumožňují za, eh, reali, správný realizovatelný postup. Pak je zde otázka nákladů zadávání veřejných zakázek, což zadavatele v tuto chvíli stále více zajímá. A já si myslím, že k tomu musí existovat jasné pokyny. A potom možná další e, kritéria typu cena a podobně. E, nejekonomičtější e, zakázky a tak dále. A to je, myslím, něco, co bychom měli považovat za odrazový můstek. Existují zde určité neschody, co se týče definic, ale pokud bychom začali u toho, čemu říkáme ekonomicky nejvýhodnější, tak bychom měli dobrou živnou půdu pro další zpracování a zlepšení systému zadávání veřejných zakázek. A potom další věc, to je otázka jednání. Nám jde v podstatě o to, aby to řízení bylo flexibilnější a uspůsobenější tomu, co potřebuje zadavatel. Bez toho ovšem, abychom nijak. poškodili otevřenost a transparentnost celého postupu. Chceme zajistit, aby dále fungovala hospodářská soutěž, aby existovaly dodávky, aby eh, zákaznice byly maximálně spokojeni. To je ve finále to, o co všem jde. Měli bychom silné stránky vnitřního trhu rozhodně zachovat, ale zároveň dosáhnout toho, že výstupy z tohoto trhu budou levnější, ekonomičtější a výhodnější. O to v tuto chvíli jde, protože víme, že celý proces je v tuto chvíli dost drahý objevují se tam prvky právní nejistoty, jsou tam určité výzvy, ne vždycky kupující chápou celý proces tak, jak by měli. A na to navazuje ještě další věc, o které asi víte, že výbor prosazoval, aby se do procesu zadávání veřejných zakázek dostaly inovativní prvky, kdyby se dodavatel dostal do situace, že by musel uh, Eh, vyhovět velmi náročným požadavkům inovacemi. A já si myslím, že ten návrh, který přináší komise je velmi ambiciozní, ale zároveň ho lze opravdu doporučit. My jsme k tomu vytvořili několik dalších návrhů. Ono je to zatím docela nepoznaná oblast a komise ale určitě bude souhlasit s tím, co navrhujeme my k doplnění. Je to skutečná výzva v tomto výboru. My jsme po tomhle volali a teď bychom na to měli pracovat, co to půjde, abychom vylepšili návrh komise. Já chci poděkovat za konstruktivní přístup panu zpravodaji, za to, jakým způsobem vedl tuto diskuzi. My máme před sebou celou řadu řadu pozměňovacích návrhů, vážení kolegové, ale řada z nich se ubírá stejným směrem, tak jako inovativní zadávání veřejných zakázek, tak jako zlepšování kvality textu, využití našich zkušeností, tak abychom se dopracovali k lepším výsledkům. A také bych rád řekl, že rada pracuje v podstatě v podobném duchu. A to si myslím, že je pro nás velice důležité. Ještě několik poznámek z mé strany. Pan Hacemakakis eh, uváděl pozměňovací návrhy k elektronickému zadávání veřejných zakázek, což je realistická záležitost. Do určité míry se zde eh, zanedbala tato otázka, ale myslím si, že je to něco, na co bychom měli poukazovat a měli bychom vyzývat a podnítit členské státy, aby do tohoto investovali. Ještě k dalším věcem, které se nebudou dnes probírat, ale určitě bychom je měli při první výměně názorů poznamenat, je to, že jsme se shodli, že členské státy mají e, zesílit dohled nad tímto procesem, ale ne jednostranně, což je zřejmě to, co navrhovala komise, ale spíše v tom smyslu, že by to bylo takový mírný dohled mírný dohled a prosazování toho, aby se dodržovaly všechny předpisy, všechna pravidla, protože tento systém je velice složitý a e, systém nového fungování zadávání veřejných zakázek by měl být znám v rámci celého vnitřního trhu. Ten proces by se měl eh, zlepšovat i v tom, že by existovala existovala eh, více možnost sebevyhodnocování. Potom ten, eh, to oprávnění, ten Procurement Passport, to si myslím, že je součást toho celého. Já si myslím, že právě ten systém sebevyhodnocování je dobrý, protože nenutně přináší mm, další byrokracii. A já se domnívám, že tohle by se v budoucnu mělo dále rozšiřovat a vylepšovat. K malým a středním podnikům, já myslím, že je důležité, aby zadavatelé informovali zákazníky o tom, že se hledají možnosti pro malé a střední podniky, ale neměli bychom toho předepisovat příliš moc, protože je to na zadavateli, aby se rozhodlo, co je pro něj nejlepší. My bychom měli pouze zajišťovat, aby zadavatel byl dostatečně informován, aby pamatoval na to, že malé a střední podniky existují a aby malé a střední podniky se necítily znevýhodňovány. To je základem procesu. My v tuto chvíli předkládáme pozměňovací eh, návrhy, dáváme to do rukou našich kolegů, stínových zpravodajů, kteří se tomu budou věnovat v následujících měsících a já se domnívám, že zpracujeme opravdu dobré a rozumné návrhy na vylepšení. Budeme muset některé neschody vyřešit, zcela nepochybně, ale v mnoha oblastech máme, myslím, jasno v tom, jakým způsobem bychom chtěli postupovat. Proces chceme vylepšit, toto jsou ty služby A a B, chtěli bychom to zjednodušit v maximální možné míře a měli bychom se také věnovat tomu, co navrhuje v tomto směru komise. K tomu bychom mohli připravit kompromisní návrhy. Já se rozhodně těším na další spolupráce s panem Spravodajem a s dalšími kolegy. Takže to je za naši skupinu. A pan Salvini, ten je posledním stínovým zpravodajem. Chcete se vyjádřit v tuto chvíli, pane Salvini? Ne, pan Dion ještě chce vystoupit, prosím. Pan Dion a pak pan Salvini. A pak ještě máme před sebou pět vystoupení. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl říci, že moje frakce podporuje úsilí zpravodaje eh, je to, já, já vzhledem k situaci v Nizozemsku, tak jsem nestihl první schůze na začátku školního roku, ale sledoval jsem tedy ten text. My samozřejmě doufáme, že dosáhneme dobrého textu, ale v souladu s tím, co říkala paní Rojole, to znamená, aby ten výsledek byl jednoduchý a právně bezpečný. A tak to je to, co od nás občané očekávají. A když vidíme eh, vývoj, hrozí, že dospějeme k eh, spíš komplikovanému výsledku. Druhý Princip, který považujeme za důležitý a v tom navazuji na problematiku prvního klastru, to je to, že veřejné zakázky mohou eh, sehrávat strategickou roli, musí být transparentní, ale úřady, státní zpráva, eh, úřady musí si uvědomovat, že jsou nástrojem politiky, ať už sociální nebo ochrany životního prostředí a tak dále. To je odpovědnost veřejné zprávy a to taky může vyžadovat veřejné zakázky. Souhlasím s tím, že definice jsou velmi důležité. V rámci definic kritérií musíme nalézt jasnou vazbu s obecnou politikou veřejné zprávy. Druhý princip, a to vyplývá ze smlouvy, je ten, že musíme jaksi respektovat pravomoci místních a regionálních samozpráv a to e, znamená, že na této administrativní úrovni nesmí být ta situace příliš složitá a v tom navazuji na e, příslušné Prahy. Musíme si položit otázku, od jakého okamžiku nastává skutečná hospodářská soutěž. Čili myslím si, že bychom měli uvažovat o navýšení Prahu. A souhlasím také s tím, eh, že je potřeba zjednodušit eh, administrativu pro podniky, vytvořit lepší důvěru. My v Nizozemsku máme dobré zkušenosti, co se týče prohlášení poskytovatelů služeb, a potom se to v praxi kontroluje mm, na základě zkušeností. Já si myslím, že eh, evropské oprávnění bude užitečné, jestliže to nebude příliš byrokratické opatření. A moje poslední poznámka. Jako frakce uvidíme, co se dělá pro malé a střední podniky. Určité rozhodnutí bylo přijato, ale nebylo nikdy vykonáváno. Naše rozhodnutí musí podléhat ehm, jaksi testu a, a studii dopadů na malé a střední podniky. Myslím si, že jednotka studií dopadu a jednotka malých a středních podniků vyzkoušeli, je potřeba, aby vyzkoušeli eh, jak si dopad našich rozhodnutí na malé a střední podniky. A na straně malých a středních podniků slýcháme různé názory, například rozdělení veřejných zakázek eh, na více částí. Pro některé je dobrá věc, pro jiné zase je to překážka eh, podání nabídky. Čili mm, myslím si, že je potřeba na konci celého procesu udělat právě tu studii dopadu na malé a střední podniky, abychom viděli, jestli se nám to opravdu podařilo. Eh, děkuji a nyní ještě pan Salvini. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji. Eh, já eh, navážu na poslední vystoupení. Eh, to se týká nejenom malých a středních podniků, ale i místní samozprávy. Eh, řada pozměňovacích návrhů byla předložena ze strany starostů, kteří pracují v terénu a kteří mají eh, zkušenosti v této oblasti. Musíme se jaksi vžít do situace starostů a těch, kteří eh, jaksi přichází do styku s veřejnými zakázkami a teď jde o to, jestli jim život zkomplikujeme nebo zjednodušíme. My sdílíme to kritérium, že není rozhodující jenom nejnižší cena, E, existuje také kritérium sociální udržitelnosti, to je kritérium, o které máme zájem a podporujeme. A je potřeba nechat určitý prostor místním a regionálním orgánům, abychom e, třeba jim umožnili podpořit místní produkci e, a chránit ekonomické zájmy. Čili jsou určité pasáže, kde jsme žádali, aby při podpisu mezinárodních dohod, aby tam byla poznámka, která umožňuje vlastně tyto služby. A pak jde o podporu té místní eh, produkce. Děláme politiku nejenom pro zjednodušení administrativy. To, že je něco jedno, zjednodušené, ještě neznamená, že to je jednodušší. A my musíme mít možnost rozhodnout, aby Evropská unie pomáhala výrobcům, kteří v Evropské unii něco vyrábějí a produkují. A já doufám, že k tomu dojde taky na konci celé procedury, Eh, eh, eh, aby to nebylo vlastně zhoršení vnitřního trhu, protože nejenom, že musíme přijímat rozhodnutí, ale někdy potom pracujeme jako účetní. Někdy rozdělení třeba velké veřejné zakázky na více částí je docela užitečné. Ti všichni, kteří se setkávají s malými a středními podniky, vědí, že prostě některé z nich nemají přístup k některým veřejným zakázkám Čili eh, já, já sám jsem eh, obecní zastupitel a eh, myslím si, že třeba tři nabídky ze strany subdodavatelů jsou dostatečné, jinak se ztrácí naprostá kontrola a potom je potřeba jak si zajistit, aby všechny směrnice byly náležitě aplikované, například směrnice o opožděných platbách E, Itálie zdaleka neaplikuje směrnici o spožděných platbách. E, Lombardie platí ne do, do 90 dnů, Kalabrie za 1500 dnů. Tak já nevím, e, jak takový stát jako Itálie bude schopen aplikovat tuto směrnici. Takže proto Eh, chceme požádat, aby členské státy garantovaly eh, platební schopnost eh, veřejných zadavatelů. Dnes je září, v březnu by měly všechny státy mít transponovanou směrnici o opožděných platbách a já nevím, jak Kalábrie se posune z 1500 dnů splatnosti na 90 dnů. Takže podniky, které poskytují služby, potřebují, aby zadavatelé byli solventní a aby eh, jaksi byla naplňována ta jiná směrnice. Eh, a doufám, že to dokončíme do Vánoc, ale vzhledem ke komplikované argumentaci, a tak někdy je ta zbrklost trošku na závadu a jestliže se to protáhne o týden nebo o měsíc, vzhledem k tomu, jak je to složité téma, tak já si eh, nemyslím, že by starostové nám to měli za zlé, jestliže budeme o týden déle přemýšlet. Každopádně děkuji zpravodaji za velice zajímavou práci. Uh, thank you, Děkuji, pane Salvine, a myslím, že máte pravdu o ohledně směrnice o požděných platbách. Koordinátoři dnes odpoledne budou řešit harmonogram a my jsme dosud eh, probrali, jakým způsobem dosáhnout maximální kvality v omezeném čase, který máme k dispozici. Ještě než eh, pro, přijdeme k dalšímu eh, bodu, tak vítám naše návštěvníky, naše hosty v sále. Musíme však tento bod do, projednat do 10.30, protože potom nás čeká další výměna názorů. Na seznamu mám sedm osob, takže prosím. Mr. Juvin, Mr. Schwab, Mrs. Steiler, Mrs. Weiler, Mr. Meyer a Mrs. Schaldemoser. Can I just see if any... A hlásí se někdo další, krom těch, které jsem právě vyjmenoval? Nikoli. Poprosím všechny, aby se omezili na dvouminutové vystoupení. Omlouvám se za to, že to musíme trochu zkrátit, ale chci, aby se k tomu ještě vyjádřil potom pan zpravodaj a případně pan Vídner. Takže prosím, aby každý omezil své vystoupení na dvě minuty. My jsme si vyslechli už stínové zpravodaje v tuto chvíli. Dávám slovo dalším. Paní Gepard, prosím. Děkuji. Děkuji, Pane předsedo, vážení kolegové, především bych chtěla vřele poděkovat Marku Tarabelovi za vynikající práci Mám pocit, že tady máme důležité otázky, o kterých musíme jednat jako koordinátorka skupiny. Bych chtěla říct, že kvalita vítězí nad eh, harmonogramem a přála bych si, abychom posunuli tu lhůtu. Mluvím eh, jménem celé své skupiny a eh, stínoví zpravodaj potřebují více času, stejně tak jako zpravodajové a potřebujeme práci kvalitní a máme-li zapotřebí k tomu větší čas, tak prostě to musíme udělat. Moje skupina proti tomu nebude. První připomínka. Já bych si přála zjednodušení a snížení byrokratických postupů, nikoli však na úkor eh, kvality zadávání veřejných zakázek, protože kvalita by měla být našem hledáčku pozornosti. A samozřejmě kvalita by eh, trpěla jakoukoliv deregulací, takže to si myslím, že je důležité pokud jde o právo na eh, veřejné zakázky. Eh, nezměníme svět, ale chtěli bychom, aby hm, podniky používaly možnosti, které existují, aby obešly právo na zadávání veřejných zakázek jak udělat, aby subdodavatelé byli na úrovni. To je velice důležité. Musíme mít taková kritéria, která se budou používat na všechny zakázky. To je nesmírně závažné. Nejde jenom o to, abychom měli nejnižší nabídku. Musíme také projednat kritéria, která budeme aplikovat a měli bychom být velmi opatrní především otázka eh, té eh, trvale udržitelné výroby. Je to věc, kterou bychom měli respektovat. Musíme respektovat kritéria, která si stanovíme. Jelikož máme jen dvě minuty, končím. Děkuji. Děkuji. A na mém seznamu je další kdo. Ztratil jsem seznam. Tak další bude pan Šváb a potom se dostanu zase zpátky tam, kde jste. Děkuji Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na této práci. Dnes odpoledne bychom měli rozhodnout o harmonogramu a v diskuzi by každý chtěl snížit byrokracii a poskytnout větší pružnost. Ale pozměňovací návrhy Eh, jdou smyslově proti sobě v detailu a teď musíme zjistit, eh, za čím stojí většina. Bude těžké se dohodnout, protože vidíme, i když chápeme potíže, když chceme posílit kritéria, sociální kritéria a pravomoce pro zadavatele, tak musíme respektovat principy vnitřního trhu. Otázka, která bude před námi stát, je procedurální. Buď to budeme postupovat rychle, anebo chceme obecně diskutovat o veřejných zakázkách. To nemusí nutně dospět ke kompromisům, pokud jde o pozměňovací návrhy k nové směrnici takže by bylo důležité, aby zpravodaj těm konkrétním bodům, eh, o nich se zmínil, nabídl kompromisy. A mohli bychom rychle dospět k nějakému řešení. A teď bych se vrát, rád eh, vrátil k bodu 10, klastr 10. Veřejná spolupráce má dvě možnosti. potřebujeme takový pozměňovací návrh, který by byl zrealizovatelný. Já bych rád dospěl k, k reálnému kompromisu na. Uh, uh... Děkuji, pan Žuval. Mr. Styler is next. Merci, monsieur le président. D'abord, moi aussi, je remercie monsieur Tarabella. Je... I já vám děkuji. Domnívám se, že tady je velice svízelná práce. Uh, která dospěla do etapy, která nás vede k tomu, že si umíme představit zjednodušení, jak řekla paní Gebardová, eh, ta zjednodušení by nemělo být na úkor kvality a transparentnosti, nebuďme naivní. Je to svět, kde je mnoho zájmu ve hře. A ještě několik připomínek k několika ze svých eh, pozměňujících návrhů. Eh, omluvte mi tu osobní notu, pane zpravodaj, pokud jde o analogovou kontrolu. Tady je těžké mít nějakou definici, protože tady eh, veřejné, veřejná doprava a eh, to musíme prostě mít možnost toho nějak využít. 97% účinnosti, eh, tady je mnoho lidí, kteří se o tom zmiňovali, jde, jde o množství jídel, které bylo poskytnuty, nebo je to počet vegetariánských jídel, nebo jsou to hodiny, kdy je, je to doba, po ní níž je eh, ta kantýna otevřená restaurace, závodní restaurace. Eh, a teď pozměňovací návrh 572, pane zpravodaj, já si myslím, že tam musíme začlenit interkomunalita, to, to, to, eh, to je něco jiného. Dále 547, nezákonné chování a vliv, který může mít budoucnost v budoucnu, v budoucnu tedy jakou může mít vliv ta osoba, která bude reagovat na veřejnou zakázku. Všichni jsme měli co dočinění s lobby a to musíme upřesnit. Pak jsou tady ještě drobnější pozměňovací návrhy, k těm se vrátím na příštích zasedáních. Já bych uzavřel rád slovy, že text je v propojení s koncesemi a byl omer, jak to řekl pan Engel, kdybychom dělali společný text, že to není totež a veřejná zakázka není koncese a e, byla by chyba, kdybychom z toho udělali jeden jediný text. A e, za druhé, je tady mnoho definic, které bychom měli mít společné. Bylo by opravdu šílené mít v prvním textu definice X, analogové kontroly a zase jinou definici v dalším textu. Takže by bylo i opravdu hloupé, kdybychom eh, se zmiňovali dvakrát eh, o eh, horizontální spolupráci a o in-house. Takže bylo by to opravdu hloupé a musíme spolupracovat. Já vím, že úzce spolupracujete s panem Tarabelou a nepochybně můžete být součástí našeho týmu a pracovat na eh, tomto návrhu. Návrh, který jste předložil minulý týden, jsme velmi ocenili. Každopádně dosahujeme pokroku. Paní, paní Styler je dále na řadě a potom budou následovat další na seznamu. Paní Styler má dvě minuty. Děkuji, děkuji pane předsedo, já děkuji i zpravodaji. 7. září jsme měli velmi zajímavý seminář o zadávání veřejných zakázek v kancelářích Evropského parlamentu v Edinburgu. Bylo to opravdu fenomenální a jeden řečník říkal, že bychom neměli opomínat na to, že vždycky způsob nakupování určuje způsob Eh, zadávání. A že bychom neměli zapomínat na sociální kritéria, na otázku eh, spravedlivého obchodu. K tomu by měly být další semináře i k článku 17 a potom naprosto podporuji e-procurement a související návrhy a zlepšení procesu, transparentnost, zlepšení, eh, zjednodušení flexibilita. S tím vším souhlasím. V tuto chvíli však mám určitou obavu, pokud jde o otevřenost celého eh, procesu. Řada z vás má klíčové eh, zájmy. Já jsem předložila 13 pozměňovacích návrhů a, jsem, a velmi se těším na to, jakým způsobem budou projednány. Ale chtěla bych prostřednictvím pana předsedy eh, poznamenat, že zde máme postup k deseti klastrům. Máme na webových stránkách i lhut a harmonogram a vím, že Jeden z klastrů se bude řešit 2. října, pokud se nepletu, tak je to pátek a myslím si však, že transparentnost celého procesu je úplně stejně důležitá jako transparentnost kdekoliv jinde, takže vyčerpala jsem dvě minuty a tím to končíme vystoupení. Ano, já s vámi souhlasím, říká pan předseda. Máme před sebou velmi zajímavý pracovní dokument s pozměňovacími návrhy. Opravdu Eh, po skončení zasedání to dáme na webové stránky a stínoví zpravodajové určitě budou otevřeným způsobem řešit všechny vaše pozměňovací návrhy. Paní Weiler má slovo jako další. Ich will mich eh, nur beschränken auf zwei Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit pouze o dvou věcech. Především bych chtěla říct, že nejsem zcela přesvědčená o tom, že s tolika pozměňovacími návrhy dokážeme dosáhnout konzistentního textu. Bude to obrovská práce pro kolegy a pro právní službu. A nemyslím si, že je pozitivní, jestliže náš výbor předložil tolik pozměňovacích návrhů. Někoho to třeba těší, ale já musím říct, že jsem skeptická. Dva tisíce pozměňovacích návrhů. To podle mého názoru prostě není vývoj správným směrem. To je moje první poznámka. A dále, paní Ruler, jsem chtěla odpovědět, že si myslím, že v té vaší pozici s tím, že je, jak si kostel musí být vždy na návsi, tak to máte pravdu. Ale podceňujete, eh, myslím, eh, ty zúčastněné subjekty, jak v Německu, tak v ostatních členských zemích. Já nemám na mysli maličké státy jako Maltu nebo Rumunsko, ale ve velkých členských státech víme, že ekonomicky nejvýhodnější nabídka z pravidla bývá zvolená a z pravidla bývá předmětem koncenzu. nevolí se nejnižší, nejlevnější nabídka, to víme, že nefunguje, ale vybírá se ekonomicky nejvýhodnější. Tak já nevím, proč to chcete odstranit. Jestli jsem to dobře pochopila, co jste říkala, tak eh, s tou ekonomicky nejvýhodnější nabídkou máme právní jistotu. Dále podceňujete eh, jednotlivé subjekty, co se týče strategických cílů dnes v celé Evropě i jinde ve světě se hovoří o tom, že je třeba brát v úvahu sociální kritéria, to není nic nového. Mnozí si na to už zvykli, třeba v Německu, v některých spolkových zemích eh, máme eh, mzdové podmínky zakotvené přímo v nabídkách a to přece nebude měnit. A dále eh, četnost kritérií. Samozřejmě máme dilema s nepovinnými kritérii. Já jsem přesvědčena, že potřebujeme něco právně solidního, abychom zajistili právní jistotu. Děkuji a pan Majer. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Tato směrnice eh, se eh, týká tedy členských států, které ji budou muset implementovat a uživateli budou malé a střední, hlavně malá a střední města. Eh, u nás v regionu třeba velké zakázky jako berlínské letiště, to je jedna věc, ale třeba u mě v regionu se většinou jedná o malé a střední podniky. A, a e, těchto malých obcích třeba se vypisují výběrová řízení, která se týkají malých a středních podniků a prostě to nesmí být administrativně příliš zatěžující. Oni mají e, určitý systém e, a je potřeba prostě odbourávat překážky. Všechno, co je překážkou přístupu malých a středních podniků, tak aby se mohli těch veřejných zakázek taky účastnit. O to jde. A já si myslím, že potřebujeme eh, diskuzi expertů a ne právníků a akademiků. Eh, musí to být diskuze lidí, kteří se zabývají veřejnými zakázkami právě v malých a středních obcích a zástupců malých a středních podniků, kteří mohou eh, hovořit o tom, jaké oni mají potíže a navrhovat, jak zlepšit situaci. Děkuji, paní Saldemoza. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům. Vůbec vám nezávidím vaši práci, protože je velmi náročná. Ale v prvé řadě dovolte mi říci, že počet pozměňovacích návrhů jenom ukazuje na zájem. A myslím, že bychom za to měli být vděční. Pro nás je to důležité a zdá se, že pro všechny je to důležité, včetně občanů. Když jsem se ujímala slova, tak jsem chtěla podpořit to, co říkala paní Styler k postupu v, ve výboru IMCO, protože se domnívám, že je to velice důležité, abychom na tom pracovali tak, aby bylo možné, že všichni stínoví zpravodajové se do toho zapojí a proto bych doporučovala, aby se velmi rychle začalo pracovat na kompromisních návrzích, aby se začalo je zpracovávat, protože to otevře celý proces, toto zahájí, toto odstartuje a ukáže nám to také oblasti, kterých bude možné dosáhnout kompromisních návrhů, naopak, kde to možná nebude, kde se bude hlasovat a jak. Takže prosím, zahajte ten proces, co nejdříve sepište své postřehy ke kompromisním návrhům. Já vím, že je to složité, ale myslím, že to je jedna varianta. To je tedy jedna věc. Potom eh, ta, oso- ta otázka hraničních hodnot, to je velmi důležité, ale zároveň si uvědomuji, že je to složité z hlediska obchodních partnerů. Možná je to dánská věc, ale platí u nás, že často zaznívá otázka proč se ten limit zvyšuje? Protože, nebo proč to nezvýšit? Protože to je způsob, jak eh, to místním orgánům usnadně z hlediska byrokracie, takže bych ráda, abyste se nad tím zamysleli, abyste to prodiskutovali, zamysleli se nad tím, jestli by nebylo možné něco takového udělat. Já souhlasím s otevřeným procesem, ale porosím o to, aby zde Přesto eh, existovala tato možnost. Každopádně vám nezávidím vaši nesnadnou práci a přeji vám hodně štěstí. Děkuji. Děkuji Rozhodně paní kolegyně má pravdu v tom smyslu, že transparentnost je zásadní, musíme rozesílat kompromisní návrhy. My jsme o tom hovořili se stínovými zpravodaji i minulý týden Klaus Wiedner. Já myslím, že nemáme tolik času na další dlouhé vystoupení, ale můžete se ujmout slova ještě, než předám slovo panu Tarabelovi. My jsme si to vyslechli s velkým zájmem a Eh, řeší se zde stejné otázky, jako se řeší na radě, akorát, že na radě to bylo trochu rychlejší. Chceme, aby to bylo hotovo do října a listopadu, abychom byli připraveni ke trialogu. A spolupracujeme na tom eh, všichni, komise, Eh, bude určitě ochotná být nápomocná, pokud to budete považovat za potřebné na eh, vaší úrovni. K otázce těch hraničních hodnot se dostaneme později, protože zde existují určité mezinárodní otázky, které do toho vstupují. Jsem velmi rád, že eh, rada je zde zastoupena v tak hojném počtu. A pan Tarabela, pan zpravodaj, máte prostor se vyjádřit a učinit shrnutí. Prosím. Možná stručně. Pane předsedo, abych respektoval čas, který potom bude mít komise k dispozici, abych se zmínil o těch tématech, eh, která jste zde přednesli. Eh, především bych chtěl poděkovat kolegům ze své skupiny, protože předložili pozměňovací návrhy, samozřejmě na každém a je svobodou každého poslance to udělat. Je to důkaz, že veřejné zakázky jsou tématem, které vzrušuje a vyvolává vášně a více než 80 tady zastupují podniky a veřejné 90%, 19% zakázek veřejného trhu, kde budeme pozměňovat pravidla chci poděku, poděkovat své skupině, ale samozřejmě eh, všechny, jdou, všechny pozměňovací návrhy jdou téměř stejným směrem. Karolín Gebert eh, spolupracovala i se stínovými. Spravodaji eh, je tady sedm různých výborů, které předložili své stanovisko a díky tomu jsme mohli kanalizovat určité výkyvy s humorem bych mohl říct, že plukovník Šváb zachránil vojína Engla, protože úkolem bylo velice těžké, eh, těžká věc blíce paní Petika a pana Mencajnen. Takže můj spolupracovník také předložil několik pozměňovacích návrhů, a které jdou směrem, který můžu sdílet. Je to trochu komplikované, čím je větší skupina, tím je svízelnější dospět ke konsensu. A myslím si, že to je jedním z klíčů vědět v určitém okamžiku eh, to, to propojit. Eh, to je demokracie a nesmíme také eh, zabřednout do anarchie a nesmíme urazit kolegy, takže ponechat si některé pozměňovací návrhy, které jsou zajímavé, ale ne, ne, nespod, neodpovídají tomu kompromisu. Prostě paní Ruj, a myslím, někdo to řekl ještě také, že je to, po nás chtějí, abychom zjednodušili celou záležitost, ale také bychom nesměli eh, podlehnout té léčce nejnižší ceny. Takže některé konce se ty budou komplikovat všechny věci. A musíme si je ponechat a správní jistotou, jinak, bychom eh, nevyře... jinak by došlo ke komplikacím, které by byly kontraproduktivní a my se jim musíme vyhnout možná skončím právě tímto slovem, e, sociálně udržitelným postupem. To je velice krásné slovo, ale je to princip, který spočívá v tom, že budeme respektovat mezinárodní smlouvy. Jsou tady, je, tady, e, je tady umluva 94 mezinárodní organizace práce, pak tady jsou kolektivní smlouvy, které se týkají sociálních práv a pracovních podmínek a tyto principy by měly být aplikovány především Eh, při zadávání veřejných zakázek, kromě technických zjednodušení buď to tady budou kritéria vyloučení a, eh, a to povinným způsobem. Eh, Evropa je mozaika, pane předsedo, nebudete říkat pravý opak, že s různými názory a tam, kde se snažíme být velice přísní, pokud jde o pravidla, někdy se tvrdí, že je příliš vysoká byrokracie, třeba v anglosaském světě, ale pravidla se dají obcházet a beztrestně a to nejde, eh, protože 1500 dní to už by potom byl krach. Eh, když já jsem starostou eh, města už 18 let a 30 eh, dní, když máme splatnost 30 dní, tak 29. den by to mělo být zaplaceno. Tak to jsou pravidla, která bychom měli postulovat i u nás. A tady končím, pane předsedo, pravidla, která musíme stanovit, ale nejsou respektována, to je možná, eh, obratěme se anglosaskému světu, je tam možná méně pravidel, ale ten, kdo podvádí, je potrestán. Takže uděláme eh, si něco mezi tím, nějaký kompromis, eh, méně pravidel, ale sankce pro v zájmu ekonomiky, jak pro zadavatele, kteří mají právo mít za rozumnou cenu správně odvedenou práci a podniky, které musí odvést správnou práci a respektovat pracovní podmínky a být správně a korektně zaplaceny. E, nemohu ukončit, aniž bych poděkoval své levé nebo pravé ruce, mé asistence, která je samozřejmě velmi vstřícná, ale také paní Bertulesi která je velice aktivní eh, mezi socialisty a demokraty a která opravdu eh, vykonala spoustu práce. Také děkuji stínovým zpravodajům a dalším kolegům. Doufám, že se nám podaří vyslat jasné poselství a skončím panem Wittnerem, který byl vždy vstřícný. Komise nám byla opravdu oporou díky videokonferencím, které jsme, to jsme viděli ve Štrasburku, kde jsme na začátku celého řízení mohli projednat některé otázky a bylo to uvítáno kolegům kolegy, protože jsme se tam všichni nějak našli. Tak doufám, že eh, dospějeme k nějakému cíli ve lhůtě, kterou jsme stanovili. Chceme postupovat rychle, to je moje odhodlání, které sdílí komise, všichni kolegové. A nyní začíná pravá práce na té syntéze. Děkuji vám všem. Good. Well, thank you very much. Já vám moc krát děkuji k tomu, co jste uvedl k tomuto stanovisku. Myslím, že to bylo velice užitečné dnes dopoledne. Teď nás čeká ta podrobná eh, detailní práce. Pokud někdo nezůstává v sále na další téma, na další bod, tak ho poprosím, aby opustil sál co nejrychleji a nejtišeji, protože budeme pokračovat.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 Um, Prosím tedy všechny, kteří zůstávají na další výměnu názorů k dalšímu bodu, aby se odebrali. Já vidím tam chumel lidí vzadu. Prosím všechny, aby se usadili co nejrychleji, abychom mohli začít. Good. So, uh, so ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, Prosím vás, aby, abychom se mohli začít věnovat druhému tématu. Je to expertní diskuze k vysílání pracovníků, je to návrh komise prosazování eh, přeshraniční spolupráce. Máme k tomu vypracovat stanovisko pro výbor pro zaměstnanost a samozřejmě je to zajímavé téma i pro náš výbor, zvláště v kontextu vnitřního trhu, zvláště v kontextu eh, služeb vnitřního trhu a obecně také z hlediska fungování vnitřního trhu. Pan, paní Turner je zpravodajkou, která nashromáštěla vel, velice zajímavý tým. Uh, Těšíme se na vaše vystoupení. Ve svých materiálech by měli všichni zúčastnění mít kopii jednání, pořadu jednání a také jsou zde životopisy a informace k jednotlivým expertům. Není potřeba to celé předčítat, ale eh, všichni se eh, vyjádří a všem dáme slovo. Tímto chceme celou věc zasadit do kontextu a v prvé řadě nám slovo paní Turunen, aby danou problematiku uvedla. Experti budou mít každý 10 minut na své vystoupení. Následovat bude prostor pro eh, zpravodajku, stínové zpravodaje a další kolegy, kteří se budou chtít vyjádřit. Jako poslední vystoupení eh, bude vystupovat opět paní Emilie Turunen, která zároveň také naše jednání zahajuje. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji všem za účast na dnešním slyšení. Dovolte mi několik obecných poznámek k našemu návrhu, o co zde vlastně jde. O co čekáme od našich hostů? Chceme, aby nám poskytli informace a dovolte mi také uvést pár předběžných postřehů, které bych chtěla eh, nashromáždit do pátku, kdy mám předložit zprávu. Samozřejmě volný pohyb pracovníků je základním principem. Všichni občané mohou se přemysťovat z členského státu do členského státu za prací a mají také se setkat se stejným zacházením, co se týče pracovních podmínek, co se týče mzdových podmínek, bez srovnání s těmi, kteří už působí na území daného členského státu. Pak je zde svoboda poskytování služeb, což je základní pilíř, kdy podniky mají možnost poskytovat své služby v jiném členském státě a obchodní společnosti mohou zároveň také vysílat své pracovníky do toho jiného členského státu, kde tímto způsobem působí. Tohle bude předmět naší dnešní diskuse a diskuse v následujících měsících. Upravit tuto problematiku, to je právě e, cíl směrnice 9671. Já bych jenom poprosila o ticho v sále, pokud mohu, protože mě rušíte. Tato směrnice se ukázala jako nedostačující, zvláště judikatura Evropského soudního dvora z roku 0708 ukázala, že je tato směrnice nedostačující a že je nedostatečně upravena daná problematika. Také role odboru je nedostatečně upravena, nedostatečně je upravena i problematika práv pracovníků takto vyslaných do jiného členského státu. V řadě členských států zaznamenáváme v tomto směru problémy, pokud jde o vysílání vysílání pracovníků, pokud jde o pravidla, pokud jde o jejich prosazování. Také zaznamenáváme případy diskriminace mezi jednotlivými členskými státy, mezi jednotlivými pracovníky. Také dochází k podvodným jednání, k obcházení pravidel. A také vidíme překážky pro působení eh, obchodní společností a také vidíme nedostatečnou informovanost. Tak, abychom se vypořádali s těmito výzvami, předkládá komise návrh eh, směrnice o prosazování těchto pravidel. To je materiál z března a měla by eh, tato záležitost eh, budovat právě na tom, co už původně zakotvila směrnice 9671, která zatím platí. A komise říká, cituji, že ustanovení se týkají zlepšování a prosazování fungování směrnice 9671. Zároveň také komise usiluje o to, aby se ustavil obecný rámec, který bude umožňovat lepší uplatňování, lepší realizace jednotlivých opatření včetně opatření, která by měla bránit případným možnostem zneužití či obcházení pravidel. A my jsme vás dnes pozvali proto, abyste nám představili své postřehy k návrhu komise a abyste také nás seznámili s tím, co zaznamenáváte jako překážky ve své každodenní práci, co si myslíte o stávajícím rámci stávající právní úpravě. To by nás rozhodně zajímalo. Výbor MKO předkládá stanovisko. Hlavním výborem v této věci je výbor pro zaměstnanost, ale určitě je to téma, zásadní téma vnitřního trhu, takže proto tomu věnujeme tolik pozornosti. A proto nás tato směrnice tak zajímá i zde, byť nejsme tím hlavním výborem, který se tomu věnuje. Máme před sebou tři otázky, které vám tímto kladu. Měli byste se vyjádřit z praxe. Někteří pracujete pro odbory, někteří pro veřejnou zprávu, někteří pro soukromou sféru. Takže řekněte nám, s jakými problémy, překážkami, výzvami se setkáváte, s čím se setkáváte, jaké jsou vaše zkušenosti v oblasti vysílání pracovníků, co si myslíte, že je zapotřebí udělat, aby celý systém byl efektivnější, aby fungovala inspekce, aby fungovalo rovné zacházení se všemi. Já doufám, že k tomu všemu se vyjádříte postupně a z mé strany jsem jenom chtěla uvést několik postřehů, tak abyste věděli, jak tento návrh vnímám já. Já ten návrh eh, vítám. Eh, určitě platí, že směrnici bude potřeba vylepšit do určité míry. Nejsem si jistá, jestli směrnice o prosazování pravidel vyřeší všechny problémy, zvláště to nevyřeší problém, který nastínila judikatura Evropského soudního dvora, ale zřejmě platí, že budeme potřebovat konkrétní nástroje, které budou každodenně používány k tomu, aby se směrnice v praxi naplňovala. Hlavně se budu soustředit na jednu věc. Měli bychom se soustředit nejenom na svobodu pohybu, ale také na ochranu pracovníků. To je jedna věc, kterou chci říci. Potom za druhé chci říci, že bychom se měli opatrně stavět k tomu, co je v článku 9. Podle mého je to velmi eh, omezující a problematické. Měl by to být každopádně demonstrativní výčet, nikoli taxativní výčet, jak totiž může soud vzít v potaz všechna možná opatření a jak je může takto taxativně upravit. Já si myslím, že tím bychom vlastně celý systém a celý další rozvoj, celou další dynamiku zmrazili pokud by ten výčet byl taxativní. Za čtvrté, měli bychom se věnovat různým modelům pracovního trhu. Já jsem sama ze Skandinávie a pochopitelně my máme systém zvláštní, jiný. Systémy pracovního trhu se různí v různých státech a měli bychom brát v potaz všechny tyto možnosti. Třeba někde odbory sehrávají roli větší než jinde. V, ve skandinávských zemích se odbory účastní víc nastavování podmínek pracovníků, protože je to předmětem kolektivních smluv ve srovnání tady s jinými členskými státy. A za čtvrté, spolupráce členských států by měla být jednoduchá, eh, rychlá a efektivní pro soukromou sféru, pro veřejnou sféru a pro pracovníky. Potom bychom měli zajistit v rámci hospodářské soutěže rovné podmínky, tak aby se nesoutěžilo, co se týče pracovních podmínek. Potom bychom se měli zaměřit na určité zajímavé možnosti, jako je článek 12, což je společná nerozdělná odpovědnost. To jsou takové zajímavé postřehy, zajímavé pohledy na věc. Samozřejmě bychom se měli v prvé řadě zaměřit na to, co je v národní legislativě už uvedeno, co tedy je možné. A poslední věc je ta, že je to směrnice, která nám dává možnost bojovat proti podvodným jednáním z hlediska pracovníků, z hlediska firm. Měli bychom také zamezit případnému vyhýbání se um, právním předpisům. Na to navazuje nakonec článek 3. To jsou tady moje první postřehy. Jde hlavně o tu vyváženost. Já myslím, že eh, hlavní zaměření se teď posunulo jenom díky judikatuře a proto bychom měli to, ten původní důraz posunout zpět tam, kde byl, na vnitřní trh a na umožnění správného fungování vysílání pracovníků. Děkuji. Děkuji vám. V tuto chvíli dáme slovo našim expertům. Já jsem velmi rád, že nás navštívili ti, kteří se tomu opravdu intenzivně věnují a z hlediska veřejných orgánů, kteří působí při eh, úřadech práze, při prosazování pravidel. Máme zde i zástupce odboru, myslím, že je to velice vyvážené. Každý expert dostane 10 minut, někteří z vás mají průsvědky, snad je uvidíte na plátně, dostanete i kopii tohoto materiálu a v prvé řadě si vyslechneme pana Pabla Parabo, který je pracovníkem ministerstva eh, zaměstnanosti eh, a sociálního zabezpečení ve Španělsku. Má velké zkušenosti a má toho za sebou hodně, což si můžete přečíst. Potom je zde pan Filip von Prošen, který působí při eh, celním oddělení Federálního ministerstva financí která se věnuje práci na černo v Německu, pak Thomas Mayer, předseda eh, komory polských zaměstnavatelů, je to expert v dané oblasti, eh, hodně publikuje na toto téma a v neposlední řadě hlavní právní poradce švédského eh, svazu odboru, odboru Klaus Mikael Jonsson, který se velmi intenzivně věnuje této problematice a věnoval se i případu Bauer, který jsme rovněž také za zájemem sledovali. Děkuji vám za to, že jste přijeli a každý máte slovo na 10 minut. V prvé řadě pan Pramo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Turunen i ostatním poslancům eh, tohoto výboru za příležitost, abych eh, vyjádřil naše stanovisko, co se týče vysílání pracovníků a legislativních změn, které v současné době probíhají. V první řadě bych si dovolil zdůraznit, že vysílání pracovníků je eh, čím dál častější, čím dál více podniků a pracovníků eh, cestuje mezi státy a dočasně pracuje tedy v jiném členském státě. Je to významné z toho pohledu, že je potřeba přijmout řadu opatření tak, aby národní legislativa byla aplikována jednotným způsobem a garantovala skutečnou hospodářskou soutěž mezi podniky je to je potřeba jít nad rámec směrnice 9671, protože ani bilaterální dohody nejsou dostatečné. A je potřeba aplikovat eh, princip subsidiarity a spolupráci nemohou řešit členské státy sami a je potřeba, aby nová legislativa, která bude přijata, brala v úvahu také judikaturu Soudního dvora Evropské unie a je potřeba také brát v úvahu, že nedostatečná spolupráce v rámci nebo, nebo nedostatečná aplikace zákona otevírá cestu e, podvodům a zneužívání situace. A také dochází beztrestnosti v řadě případů. Cílem je dosáhnout rovnováhy mezi e, svobodným poskytováním služeb a volným pohybem pracovníků. Je potřeba, aby systém IMI Eh, tedy eh, informací a spolupráce v oblasti informací, aby dobře fungoval, aby směrnice byla jasná, srozumitelně aplikovaná, tedy směrnice 9671 je eh, nutná v dobrá spolupráce a vzájemné uznávání sankcí, které jsou jednotlivými členskými státy uděleny členským podnikům. Jeden z hlavních Eh, bodů sporu vlastně se týkají definice toho, co je nezákonné v rámci vysílání pracovníků. Jedna alterna- jsou dvě alternativy. Jedna alternativa je stanovit popis nezákonných situací, to znamená s vyčerpávajícím eh, taxativním výčtem z těch situací. To samozřejmě zajišťuje velkou právní jistotu, ale soudy potom mají svázané ruce, co se týče interpretace eh, těchto eh, případů a řešení ilegálních situací. Druhá možnost je otevřený seznam, který dává větší flexibilitu, soudy mají větší diskreční pravomoc, ale a to pak může vést k lepšímu potírání podvodů. A Jde také o to, co se stane v případě nezákonné situace při vysílání pracovníka. Zda se bude aplikovat směrnice, zda se bude aplikovat pouze klíčová nebo klíčové eh, ustanovení, nebo zda se bude aplikovat zákon země původu, nebo zda se bude aplikovat Řím 1, to znamená eh, legislativa eh, z přijímající země. Je tu celá řada témat, o nich se diskutuje, nicméně legislativa týkající se sociálního zabezpečení v případě nezákonné situace, tam vlastně e, jde o, e, e, tam platí legislativa země původu. A e, vysílaní pracovníci, kteří jsou vysíláni nezákonným způsobem nebo za nezákonných podmínek, nemohou které se, ti se ocitají v, v nevýhodnější pozici než pracovníci vysílaní zákonným způsobem a e, pracovník vysílaný ilegálně nemůže být považován za dočasného pracovníka tak, jak je definován e, v e, Římu 1. To znamená, to, to, to, je, to je zákon, který platí pro příslušnou smlouvu. Další věc je otázka přístupu k informacím a možnosti využití IMI. Mám na mysli třeba státy, kde sociální služby kontrolují aplikaci a eh, dodržování zákona. Takže otázka zní, jak a zdá lze zahrnout eh, jak si tyto sociální služby mm, v rámci IMI, zda je lze zahrnout přímo, nebo jak, protože v rámci IMI dochází k výměně informací a teď jde o to, jestli je to dostatečné, a nebo jestli e, úřady země původu mají mít přístup také k registrům jiných států. A teď k jakým registrům? Má to být jenom obchodní rejstřík nebo také správní registry? To je potom problém ochrany osobních dat. A co se týče povinností e, poskytovatele služeb, eh, které eh, mu da, jak si určují jednotlivé členské státy. Zase je tu otázka, zda to má být eh, výčet povinností taxativní a nebo demonstrativní. Taxativní seznam znamená více právní jistoty, ale zatímco ten otevřený seznam znamená lepší možnosti boje s podvody a jde o to, Eh, do, eh, do jaké míry eh, například sehrávají významnou roli v daném státě například odbory a kolektivní smlouvy a podobně. A v takovém případě jde o to, jak eh, má eh, být jmenovaná kontaktní osoba eh, pro vyjednávání. Pokud by to bylo povinné, byla by to zátěž pro velké podniky? Pro ty asi ne, ale pro malé podniky ano. A je třeba tedy nalézt nějaký rovnovážný bod v tomto kontextu. Z toho můžeme vyvodit některé závěry, to znamená rovnost podmínek, pro eh, cizí podniky a eh, vnitrostátní podniky. Pak jsou tu důležité dokumenty, jako například eh, o sociálním zabezpečení, tak a, takže BOZP pracovníků je zásadní věc a je potřeba, aby Eh, existovaly a byly předloženy příslušné dokumenty sociálního zabezpečení a BOZP. A co se týče seznamů, ať už to budou taxativní nebo otevřené seznamy, eh, za dánského předsednictví v pracovní skupině pro sociální věci bylo navrženo, byl navržený tedy postup, který by umožnil schválit demonstrativní seznam požadavků, který by se ale postupně mohl uzavírat tak, aby se zvýšila právní jistota v oblasti e, vysílání pracovníků a nebo podniků. Co se týče smluvní odpovědnosti podniků, Eh, je otázka, zda solidární řešení je dostatečné v případě zahraničních podniků. Eh, odpovědnost, eh, jaksi solidární odpovědnost je důležitá věc, ale otázka zní, jaký to může mít dopad v těch zemích, kde tato forma odpovědnosti není řešena a, eh, a jak to bude zase vůči podniku, kde řešena je, teda vůči zemi, kde řešena je. Další důležitá otázka. Aplikace přeshraniční, přeshraniční aplikace sankcí. Jestliže se podnik dopustí nezákonného jednání v, v jedné zemi a e, jak si je mu udělena sankce, e, pak výkon této sankce zpravidla v zahraničí není možný. Nebo Eh, nedávno byla publikována studie eh, projektu Sibeles. To, eh, tento projekt řídilo Španělsko, zúčastnilo toho Německo, Maďarsko, Francie, Portugalsko, Belgie, Rakousko, Malta a Itálie a dospěli k závěru, že je absolutní nedostatek aplikace sankcí. Prostě sankce nejsou aplikovány, pokuty nejsou vzájemně uznávány a podniky jsou potom beztrestné. A konečně další důležitá otázka eh, se týká vzájemné pomoci, ano či ne, vzájemného uznávání eh, eh, v rámci IMI. To si myslím, že bude vyžadovat specifický systém, protože ne všechny orgány jsou kompetentní, soudní justice není zapojená do IMI, čili to bude vyžadovat zvláštní zapojení. Děkuji. Děkuji, pane Pramo, za to zaprvé, že jste dodržel čas a že jste nám poskytl tyto užitečné informace a e, o tom, pak se k tomu vrátíme ještě v diskusi a nyní dám slovo panu von Prošen na 10 minut. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji paní zpravodajko a díky za to, že jste mne přizvali, abych měl dnes dopoledne možnost pohovořit o německé praxi. Je to eh, jedna ze tří eh, největších zemí, které přijímají pracovní sílu a má to více než 15 letou eh, zkušenost Podám vám několik obecných informací týkající se této směrnice, která zavazuje členské státy, aby respektovaly minimální podmínky pro eh, vyslané pracovníky, ať přicházejí z jakéhokoliv státu a ať je eh, sídlo zaměstnavatele kdekoliv. Pak jsou tady ještě další pravidla týkající se minimálního platu, minimální mzdy. E, nejsou tady žádná pravidla spolupráce o e, mezi jednotlivými mm, administrativami, čili tady tato směrnice by měla poskytnout právě e, údaje, jak provádět kontrolu a jak spolupracovat. Měli bychom se ujistit, že pracovníci, vyslaní pracovníci mají minimální plat a že minimální podmínky jsou respektovány v praxi se domníváme, že se musí respektovat dvě pravidla. Je důležité, aby tato administrativní spolupráce umožnila respektování základních podmínek v zemi vyslané. E, a to může probíhat jedině za podmínky, že budou realizovány kontroly na místě. Podle našeho názoru tady potřebujeme jasné hranice mezi úkolem e, úřadů země, která vysílá pracovníka a úřady země, kde eh, je pracovník momentálně vyslán. Tady ten text není jasný a je velice důležité podle našeho názoru, abychom zajistili těmito kontrolami respektování minimálních norem, minimálních standardů a to vlastně vyplý, a z toho vyplývá povinnost pro tu zemi, která pracovníka přijímá. A to, tam ty kontroly musí probíhat nezávisle. Eh, kontroly se mohou konat pouze na pracovištích, a musí se přitom respektovat předpisy eh, země, která přijímá pracovníka a jedně na pracovišti můžeme zjistit, zda podniky respektují pracovní podmínky. A to nám vlastně také prokázal naše práce v terénu. Návrh obsahuje velice ambiciózní lhuty pro tu administrativní spolupráci. Článek 3 například kladu eh, následující otázku, jaká je přidná spolupráce. Článek 3 se eh, snaží eh, stanovit jasná kritéria, aby se nedala tato směrnice obejít musíme zjistit, zda jde o uvolněného pracovníka či nikoliv. Například společnosti musíme dokázat, že firmy nejsou vlastně jenom eh, eh, falešnou, falešnou firmou, že a v tom návrhu nové směrnice nemáme žádný konkrétní návrh udělat eh, rozdíl mezi jednotlivými podniky. To je nutné, protože eh, administrativní spolupráce nedosáhne svého cíle. Naopak může dospět k tomu, že dotčení pracovníci nemohou požívat své ochrany v rámci směrnice o vysílání pracovníků. Když nemůžeme dosáhnout cíle směrnice, to znamená e, eh, e, lajální konkurence, a minimální podmínky. Článek 3 vytváří takovou opravdu těžkopádnou um, administrativu a systém, informační systém IMI, který je testován v rámci směrnice o vysílání pracovníků, se zdá být užitečným nástrojem, nicméně systém IMI by neměl eh, sloužit pouze k těmto účelům. Ještě tady musí být další formy spolupráce mezi státy, a musí být podepsány bilaterální dohody. Je důležité, abychom si mohli zvolit mezi imi a jiným typem spolupráce, protože problémy nejsou stejné všade a e, ty potřeby také nejsou stejné, takže se musíme umět adaptovat určité dané situaci a využívat zkušeností. Pokud jde o kontroly, článek 9. Tady jsou stanovena pravidla, která eh, v praxi nezmění realizaci a prosazování směrnice 96/71. Eh, veřejné orgány mohou mít k dispozici nutné nástroje, které jim umožní respektování minimálních norem. Jde především o možnost vyžadovat, aby podnik předložil dokumentaci, kde je jasně stanoveno, že pracovník eh, dostává minimální plat. Dále, jaké jsou důležité dokumenty pro kontrolu? Tady odpověď eh, je různá. Mluvíme o technické dokumentaci, také musíme říci, že metody eh, obcházení směrnice se také vyvíjejí, takže podle toho se musí upravovat text. Článek 9 návrhu Tam se už nemluví o určitých typech kontroly, ale ty kontroly by neumožnily členským státům reagovat v danou chvíli na vývoj v terénu a e, seznam je velice důležitý. V případě uzavřeného seznamu by členské státy měly změnit eh, prováděcí směrnici, aby potom mohly zavést určitá opatření v členském státě a členské státy by mohly zareagovat nebo vůbec nezareagovat na určitý vývoj v terénu. Náš, eh, naše zkušenost dokazuje, že dokument ty, které jsou poskytovány, jsou předkládány eh, v jazyce cílové země, což je velice důležité proto, aby ti, kdo zpracovávají ehm, tu složku, mohli dokument číst. A je tady také samozřejmě možnost překladu, ale to eh, zabírá vždy čas. A pak, že texty jsou velmi dlouhé, jejich překlad by mohl dělat potíže. Judikatura soudního dvora není příliš jasná, pokud jde o překlad. Pak jsou tady eh, lhuty, které by se měly respektovat především, když eh, se e, zjišťují problémy, které vznikají při vysílání pracovníků a a to je v úvodních ustanovení 16. Kontroly na místě podle tohoto uh, úvodního ustanovení nejsou možné jinak, než když země původu předá informace v dané lhutě nebo v stanovené lhutě. Poté, co je předložena žádost podniku, který má být kontrolován, pokud je o provádění této směrnice. Když hovoříme okamžitě o možné kontrole, podniky, které dělají nekalou konkurenci, nejsou potom ve výhodnější pozici. V Německu je e, opravdu vysoká možnost kontroly a takže tam je možnost kontrol využívat e, a úvodní ustanovení číslo 16 vlastně hovoří o e, obrovských problémech v praktickém životě. Dnes například na stavbě máme různé podniky, které pocházejí z různých zemí dřív, než dojde k nějaké kontrole, tak je těžké zjistit, které země jsou tam zastoupeny a které podniky jsou zastoupeny. Máme ty mm, kontroly přerušit jenom proto, že e, se setkáváme s podniky, které až do posud nebyly známy a podle mého názoru by to mohlo opravdu zkomplikovat e, rutinní kontrolu. Takže návrh textu by měl být značně opraven Cíl administrativní spolupráce by měl být respektování minimálních norem eh, v zemi, která pracovníka přijímá a je důležité, aby orgány na místě měly, do, ke, měly k dispozici dostatečný počet nástrojů, aby mohly zjišťovat, zda jsou základní pracovní podmínky respektovány a k tomu vyžadují dokumentaci v jazyce cílové země, jinak eh, ty kontroly v terénu nebudou k ničemu. Navíc vztahy mezi oběma zeměmi eh, by měly být jasné a kontrola by měla být realizována v terénu tam, kde pracovník tu práci vykonává a eh, kontroly musí být tedy možné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji opět děkuji za velice jasné vysvětlení a také za to, že jste dodržel čas. Čeká nás další vystoupení pan Major z Polska. Dzień dobry Państwu. Z mojej strony kilka praktycznych uwag. Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi několik e, praktických poznámek za podniky, za soukromou sféru, nikoli za zadavatele. Směrnice o vysílání pracovníků způsobí chaos a článek 3 je, obsahuje už druhou definici vysílání pracovníků. My už máme jednu definici. 883 z roku 2004. A to je definice, která se objevila i ve směrnici 1408. Z té byla převzata. A v tuto chvíli máme něco jako evropské pracovní právo, které obsahuje už druhou definici vysílání pracovníků. Takže kdo se má rozhodnout? Ten podnikatel? Představte si malou firmu v Krakově v Polsku, která zaměstnává pár zaměstnanců a pokud jde o vysílání pracovníků, tak vyvstane otázka sociálního zabezpečení v Polsku. A otázka zní, budeme dodržovat všechny všechna pravidla týkající se sociálního zabezpečení v Evropské unie. Řekněme, že ano, řekněme, že se to odsouhlasí, že všechno je v pořádku a zaměstnanec se vyšle někam do Francie nebo do Německa a potom přijde kontrola z Německa nebo z té Francie a řekne, že podle článku 3 je třeba zajistit dodržování všech pravidel podle článku 3 a dámy a pánové, v tu chvíli dojde často k tomu, že zde dojde k určitému střetu a já hovořím o malých společnostech, ne velkých subjektech. A tyto subjekty budou chtít dobré víře postupovat, budou se chtít ujistit o tom, že dodrží všechna pravidla a budou chtít vyslat pracovníky. A pak zjistí, že se na ně vztahuje i druhá definice v článku 3. A já mám skutečnou obavu, že zvláště u malých a středních podniků dojde k tomu, že situace se značně zkomplikuje. Já mám dotaz na zpracovatele. Kdo za tohle bude zodpovědný? Co když Polsko řekne úřad sociálního zabezpečení, že všechno je v pořádku a potom kontrola, dohledový orgán z Francie řekne ne, tak to není. Tohle není situace vysílání pracovníků to nespadá pod tuto definici. Tato osoba byla nelegálně vyslána do jiného členského státu a dojde k praktickým potížím. A definice 883 z roku 2004, nebo definice, která je obsažena v této směrnici 883 2004, se má eh, věnovat právě eh, zemi původu. A druhá definice ta se právě vztahuje na ten členský stát, kam je ten pracovník vyslán, to znamená Francie, Německo, Švédsko. A já se opravdu obávám, že tahle situace se mnoho let různě zkoušela a tohle to opravdu zkomplikuje. Další problém, článek 9. Vy jste upozorňovali na potřebu uchovávání do, dokladů. Dovedete si opravdu představit, že v 21. století můžeme posílat, kdy můžeme posílat dokumenty eh, v řádu sekund e-mailem, kdy já jsem dostal pozvánku na toto slyšení ve výboru IMCO přesně tímto způsobem a pak jsem přišel na německý celní úřad a pracovník tohoto celního úřadu by mi chtěl ukázat, kde mají uchovány dokumenty. A já jsem říkal těmto pracovníkům, že by bylo lepší se tady sejít, protože mám pozvánku na toto setkání, že by bylo mnohem lepší, kdybych ty dokumenty, o které jde, přivezl. Já jsem hovořil i s předákem naší společnosti a komunikace nakonec trvala asi pět dní. Nakonec jsem odletěl a dokumenty předák této společnosti opravdu přivezl. Takže až půjdete na oběd, tak já se sejdu s belgickými orgány, dohledovými orgány v průběhu oběda od těch bychom se měli opravdu učit, co se týče, o, co se týče dohledu. Čeští, polští a rumunští kolegové o tyto dokumenty žádali. Pokud někdo má jakékoliv pochybnosti, tak se může na ně obrátit. Můžeme provést i křížový přeskum v případě jakýchkoliv pochybností může docházet k takovému to přeskumu mezi jednotlivými orgány a případné pochybnosti budou rozptýleny, takže v, jsme v 21. století v Evropě a za pár hodin jsme z Krakova v Bruselu, ve Stockholmu, kdekoliv jinde v Evropě, takže potřeba uchovávat dokumenty a uchovávat informace je podle mého názoru opravdu příliš těžkopádná. Je to velký náklad. Já zde nehovořím o obrovských agenturách, které se věnují dočasným eh, pracovním uplatněním. Já hovořím o malých podnicích, které vysílají někoho mimo do jiné členské země, musí si nutně pronajímat kancelář a mít tam sídlo. Pak k článku 5. Společnosti z východní a střední Evropy by opravdu zaznamenávaly ohromné provozní náklady při působení v jiné zemi. Teď přejdu k další problematice. Jednání s odbory v jednotlivých zemích. To je další náklad, dámy a pánové. Pokud se nepletu, tak tím se vytvářejí nové pracovní příležitosti. A opět ta malá firma v Krakově, která působí v pěti zemích, Belgii, Německu a tak dále, v rámci Evropské unie. Zase ten stejný příklad. Znamená to tedy, že tato společnost bude muset mít profesionálního zástupce, vyjednavače, který povede jednání s odborovými organizacemi v jednotlivých zemích? A ještě mi dovolte přistoupit k jedné otázce v rámci mého vystoupení. Pokud jde o společnou odpovědnost, věnujeme se zde odvětví stavebnictví a nerozšiřujeme ten okruh dál. Už zde zaznělo, že zde jde o článek 12. Říkalo se, že se jedná o celý dodavatelský řetězec, že údajně celý dodavatelský řetězec by měl být společně a nerozdílně odpovědný a že údajně by subdodavatelé měli být velice pečlivě vybíráni právě z tohoto důvodu. A já se domnívám, že bychom neměli až tak příliš ulpívat na zakotvení této společné odpovědnosti. Já se domnívám, že tato směrnice by totiž v takovém případě znamenala velikou zátěž. Článek 3 je velmi významný. Zde se hovořilo o definici vysílání pracovníků. A vy říkáte, že je to článek, který má zamezit um, vyhýbání se, dodržování, obcházení předpisů a ehm, zneužívání předpisů. Paní zpravodajko, paní Turunen, vy jste říkala, že směrnice 9671 nefunguje, jak by měla, že bychom měli zajistit lepší spolupráci mezi orgány, že by ta spolupráce se měla prohloubit a že by pracovně právní úprava v přijímací zemi byla dostatečně transparentní, že by tahle pracovně právní úprava měla být k dispozici na internetu, aby člověk nepotřeboval 15 konzultantů, aby do ní vůbec pronikl že údajně bychom se měli mít možnost podívat jenom na internet a zjistit, jak to vypadá v té dané zemi, která nás zajímá, ať už je to Belgie a stavební eh, sektor, nebo Francie, nebo jiná země. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji opět za jasné a praktické postřeji k dané věci. My se jim budeme věnovat. A máme před sebou poslední proslov pana Jonsu na Švédsko. Děkuji. Děkuji za pozvání na zasedání tohoto výboru. Já jsem si to připravil anglicky, ale asi nakonec budu hovořit švédsky. No, uvidíme. Eh, vysílání pracovníků je předmětem Eh, pozornosti v posledních letech. Evropská unie se potýká s rostoucí nezaměstnaností a velkými rozdíly v mzdové oblasti mezi členskými státy a to samozřejmě je třaskavá směs a Lavalův eh, případ, eh, já si nejsem zcela jist, jistý, jak jste eh, známeni s Lavalovým rozsudkem v případu Laval, ale jednalo se o otázku mzdové konkurence v Evropě. Každopádně Eh, po eh, vynesení tohoto rozsudku si někteří kladou otázku, jaká je souvislost mezi sociální a ekonomickou dimenzí, jak nalézt novou rovnováhu. Eh, zdá se Evropská unie vyvíjí směrem k deregulačním nástrojům, jak mají být omezována základní práva, nebo jak mají působit členské státy, jak jaká jsou minimální pravidla nebo podmínky vysílání pracovníků a jak zajistit respektování jednotlivých pravidel, čili jakým způsobem zabezpečit, že Evropská unie bude moci něco nabídnout pracovníkům s tím, že moto eh, unie je jednotně v rozmanitosti, to musí eh, být nejen slova, ale také skutečnost. Eh, z pohledu odboru, odborů je to jednoduché. Jestliže eh, eh, pracujete v Římě, dělejte to jako Římané, čili každý by měl respektovat a, a, a chovat se podle zákonů přijímající země a s pracovníky by se mělo zacházet rovně bez ohledu na to, jaký je právní základ volného pohybu pracovních sil. Švédské a evropské odbory požadují dvě věci od evropského zákonodárce po rozsudku ve věci Laval. E, za prvé se jedná o přijetí protokolu o sociálním pokroku, což e, znamená změnu smlouvy, a za druhé směrnici o vysílání pracovníků, nebo tedy její změnu. A máme dva legislativní návrhy týkající se jaksi dvou nařízení a Eh, jak se říká, malé dítě Monty, eh, jak si zemřelo předčasně a eh, ta směrnice, prováděcí směrnice je problematická, je zklamáním, když vidíme, jak málo toho komise nabídla pro znovu nastolení rovnováhy po vynesení rozsudku ve věci Laval a, a celé řady jiných případů. Eh, ale chápeme, že komise musela řešit celou řadu různých mm, otázek, ať už se jedná o eh, rozdělení pravomocí mezi členskými státy a unii, eh, mezi a, a řešení obecně ideologických a institucionálních rozdílů e, a dále e, jak si reagování na požadavky odboru To je samozřejmě potom e, složitý úkol pro komisi. Nicméně já se snažím tady zatím vás uvést do kontextu. Co se týče prováděcí směrnice o kterou jsem jedná, musíme si připomenout, že tento návrh byl předložený s tím politickým cílem, aby se usnadnil volný pohyb pracovníků v Evropě e, zaměření e, na e, spolupráci úřadů v členských státech. Směrnice obsahuje celou řadu opatření, není čas tady komentovat je všechny, takže já jich zmíním jenom pár ale pochopitelně potom můžeme eh, je probrat i ostatní třeba i v rámci diskuze. Eh, kontrola ze strany veřejných orgánů, to je výchozí bod té prováděcí, navržené prováděcí směrnice. To samo o sobě už je dost problematické z pohledu Švédska a obecně z pohledu odborů severských zemí. Návrh vychází především z modelu pracovního trhu, eh, Je to otázka samozřejmě intelektuálního modelu. A některé ty prvky lze těžko skloubit s modely pracovního trhu a samoregulace na, eh, na pracovním trhu ze strany sociálních partnerů. Ty nejdůležitější pracovní podmínky, to znamená mzdy, pracovní doba a jejich aplikace, jsou tedy hlavním předmětem jaksi eh, požadavku sociálních partnerů. Cíl 9, snaha o omezení administrativních požadavků, kde eh, se omezuje, omezují se požadavky, které členské státy mohou vyžadovat. A to je tedy vítané, ale obáváme se toho, že komise navrhuje ex, e, uzavřený seznam. Řekl bych, že je to skoro šokující. Tam, odkud pocházím, je vše povoleno, co není zakázáno. A komise naopak navrhuje opak. Všechno je zakázané, a jenom eh, vysloveně eh, vyjmenovaná opatření jsou povolená. A to není jenom špatná legislativní metoda, špatná ideologie, ale také to vytváří e, e, nedostatečně flexibilní legislativu a brzdí e, jaksi opatřením, pro, která by se přizpůsobovala novým podmínkům. My nevíme, jaké budou požadavky na administrativní kontrolu za 5, 10 nebo 15 let. A proto musí ten seznam být otevřený a ne taxativní. Články 5 a 10 se zabývají přístupem k informacím a inspektorům, jaké informace mají být k dispozici, kde je najít. To je dost rozdílné v jednotlivých členských zemích a e, i metody práce inspektorátů se liší. Kolektivní smlouvy a inspekce jsou problematikou, o kterých jednají sociální partneři ve Švédsku a považuje se to za nástroj soukromého práva mezi dvěma stranami. Nicméně chápeme poptávku pro větší transparentnosti samozřejmě a zahájili jsme rozsáhlou práci eh, na eh, dohodě, která se týká vysílání pracovníků, tak aby se zvýšila transparentnost. Nicméně požadavek na přístup k informacím musí současně respektovat nezávislost sociálních partnerů. A jsme přesvědčeni, že tento návrh musí respektovat všechny systémy pracovního trhu a nejenom některé z nich. Protože eh, nemáme jeden model evropského pracovního trhu. Na závěr bych se zmínil článku 3. Celá řada otázek se toho již týkala. Jde o to, co, o co vlastně je to vysílání. Ten záměr je dobrý, nicméně je tu uh, chyba v logice návrhu. Uh, abych to řekl jednoduše, jeden z cílů návrhu je zamezit zneužívání a obcházení pravidel pro vysílání pracovníků. Jestliže bude ten návrh přijatý v té vestávající formě, uh, pak, bude, pak povede k pravému opaku. Jestliže to bude takto přijato, budou tři možné jaksi legální situace pro vysílání pracovníků určitou firmou. Čili buď, že v členském státě, kde ta služba je poskytována, eh, žijí, nebo jsou vysíláni. Tady v tom návrhu se to, myslím, nazývá jako to, nebo řekněme, že to je jako to dobré vysílání. A potom je třetí typ vysílání, což je vysílání mimo rámec vysílání pracovníků. To je typická situace v zneužívání a obcházení pravidel, které chce, kterým chce směrnice zabránit. Nedostatek logiky spočívá v důsledcích špatného vysílání. Ten návrh vlastně nic neříká o důsledcích takového ne- neoprávněného vysílání. A co si myslím, že by se mělo vyjasnit. Ty, tyto podniky, které obchází pravidla, by se neměla ocitat v lepší situaci než ty, které pravidla respektují. A proto by tam mělo být jasně eh, definováno, jaká, eh, jak, jak se to bude řešit. Jak jsem říkal, jsou ještě další oblasti, já je tady nebudu vymenovávat, protože mi vypršel čas. Byl jsem poměrně dost kritický, ale jinak bych chtěl říct, že ten návrh je poměrně dost dobrý a vítáme jej. A také jsme předložili pozměňovací návrhy, ale víme, že už tak máte dost papíru ke čtení, nicméně někde, někde tam budou také ty naše návrhy. Děkuji. Yes, thank you very much. I think, um... Děkuji vám mnohokrát. Já myslím, že my budeme rozesílat všechny pozměňovací návrhy, o což se postará zpravodajka. Děkuji všem čtyřem expertům za jasné a srozumitelné a velmi dobře cílené vystoupení, za vysvětlení, na které nepochybně paní zpravodajka eh, pětě čekala. Do 12 máme prostor na diskuzi. Máme zde seznam vystoupení. V prvé řadě dám slovo stínovým zpravodajům k tomuto návrhu. Paní Hanslich, paní Gepard, paní Gep Dezuj a pan De Jong. To jsou naše stínoví zpravodajové. A zpravodajka paní Jazlovická za výbor pro zaměstnanost, paní Hert a pan Šváb. To znamená, že máme 25 minut a já chci, aby se vyjádřili i experti následně po té, co vystoupíte. Takže poprosím všechny, aby se omezili na dvě minuty, jinak nám nezbede čas na dialog prvé řadě dejme slovo paní Hanslik, stínové zpravodajce. Děkuji. Pane předsedo, já děkuji všem našim hostům, expertům. Děkuji vám za vaše přispění do debaty, které bylo velmi užitečné. Já doufám tedy, že se všichni shodujeme na tom, že tento návrh má zaručit nějakou minimální ochranu práv vysílaných pracovníků. To je jeden zájem. Druhý zájem však zde je zjednodušit život poskytovatelům služeb a na to se chce zrovna soustředit. Já se domnívám, že bychom měli dosáhnout té pravé vyváženosti mezi těmito dvěma zájmy. Měli bychom to pojmout a koncipovat tak, abychom vytvořili podmínky, kde funguje hospodářská soutěž. Ta, ten, tato vyváženost je základním kamenem pro svobodu pohybu, pro ochranu pracovníků a jejich práv. Každopádně právní úprava by neměla být příliš zatěžující. A některé poznámky byly poměrně znepokojivé, pokud jde například o kritéria v článku 3. Ty nám umožňují vyhodnotit eh, zemi původu, dobu působnosti zaměstnavatele a tak dále. A uvedení těchto kritérií znamená, že pokaždé probíhá určité vyhodnocení. A otázka zní, kdo bude provádět toto vyhodnocení? Kdo bude činit ta rozhodnutí? Pak je zde také otázka náhrady škody v případě, že je rozhodnutí nespravedlivé. K tomu by se měli naše experti vyjádřit. Také se zamýšlím nad tím, jak by měla fungovat ta společná a, a nerozdělná odpovědnost. Pak mě zajímá otázka subdodavatelů. Zde by měla fungovat jakási metoda vyhodnocování zda subdodavatel postupoval v souladu se všemi pravidly řádného postupu a obezřetnosti. Pokud ano, tak by neměl být veden k odpovědnosti. V takovém případě by měl být veškeré odpovědnosti zproštěn. Takže se ptám, co všechno je potřeba vzít v potaz v těchto případech. Já si myslím, že tohle je třeba v prvé řadě zodpovědět, tak abychom byli schopni to uzavřít. A já bych ještě k tomu doplnila, že by stálo za to si probrat, zda povinnosti které tímto uložíme podnikatelům, budou úměrné. Já bych nerada, aby podnikatelé byli najednou demotivováni aby je to odrazovalo od vysílání pracovníků. To by totiž mělo zásadní dopady na svobodu poskytování služeb. Já ještě jednou děkuji našim expertům a děkuji panu předsedovi. Děkuji paní Hanslik, paní Gepard, prosím. Ehm, Děkuji. Expertům za velice užitečné informace a myslím si, že by bylo vhodné, abychom mohli dostat její text v písemně. Abychom zjistili, jakým způsobem to začlenit do naší práce. Za svou skupinu bych ráda řekla, že tato směrnice, prováděcí směrnice, je velice důležitá, protože jsme viděli, že v případě Laval King a tak dále, že ta směrnice o vysílání pracovníků obsahuje určité mezery a musíme zajistit práva pracujících i podniků a to je vlastně výzva pro naši skupinu. Domníváme se, že tento návrh směrnice eh, je nepostačující. Jsou tam pozitivní momenty, ale také je tam posun k horšímu oproti současné situaci, takže navrhujeme pozměňovací návrhy, které by měly změnit větší, více bodů. Nemůže to zůstat tak, jak to je. Především lepší přístup k informacím, především pro pracovníky. Ano, to je pravda, důležité to je, ale chtít to udělat jenom e, nějakou webovou stránkou, to podle mě není postačující, protože zapotřebí, aby pracovníci dostali ty informace sami, protože valná část těch e, vyslaných pracovníků pracují především ve stavebnictví a já si nemyslím, že by hodně pracujících mělo po ruce na stavbě nějaký počítač, aby se mohl poinformovat. Takže eh, když je budeme odkazovat na webovou stránku, tak to nebude užitečné. Musíme počítat s, něčím, s nějakým jiným prostředkem, aby ta informace eh, se dostala až těm, kdo to potřebují nejvíce. Takže to je bod, který předkládám expertům, jakým způsobem se domníváte, že bychom mohli postačujícím způsobem informovat pracující. V článku 7 a dále se mluví o úloze stavu zařízení, kde ten člověk pracuje. To je samozřejmě dobrá věc. a země pří, přijímací by měla provádět kontroly, ale přijímací země ani podnik nemůže provádět kontroly v té cílové zemi. Země původu i země cílová by měly spolu pro kontroly provádět. Tohle bychom měli říci opravdu velice jasně a zřetelně. Podle práva e, cílové země je důležité, aby ta kontrola proběhla a k tomu potřebujeme dokumentaci a nemůžeme pootevřít dveře, udělat takový jako unikovou cestu. která by umožnila obcházet ustanovení této směrnice, tak eh, nechápu pana Majera. Problém podniků Pakliže podniky pracují správně, což je většina případů, nechci, aby na ně padl s tím podezření, pakliže pracují korektně, tak vše, co by mělo být podrobeno kontrole, by mělo být dispozici. Nás zajímá abychom, nás zajímá to, že chceme odhalit eh, tu e, e, prašivou ovečku, že tak mezi jednotlivými podniky, tak systém IMI. my. Vlastně místo ve, nikoli ve směrnici o vysání pracovníků, ale ve směrnici o vzájemném uznávání diplomu a kvalifikací. Takže eh, Nevím, jestli tady jsme to trošku nepřehnali tím, že se snažíme do toho ještě zapojit systém IMI protože systém IMI byl eh, skoncipován jako nástroj přeshraniční spolupráce a ostatně tady chybí spousta jiných eh, věcí. Schválili jsme zprávu pana Blana a my jako fiktivní eh, zpravodajové bychom měli, jako stínoví zpravodajové bychom měli jednat o tom, co děláme. A to, co bylo schváleno minulý týden, by už dnes nemělo být měněno prostřednictvím této diskuze. Tak se domnívám, že se musíme ještě zblízka podívat na zapojení této eh, směrnice do systému EMIN. A ještě poslední otázka na pana Jonsona. Přímá, přímá otázka ve skandinávských zemích je systém velice odlišný. A jde také o práva eh, odborářů v těch největších nuancích. Můžete být konkrétnější? co je opravdu eh, bezpodmínečně nutné, abychom zachovali skandinávský systém. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Gepa. Nepochybně můžeme navázat na bod IMI. Já si vzpomínám, že jsem předsedal skupině, která jednala o konečné dohodě. Tehdy jsme se domluvili na tom, že bychom měli rozšířit tu působnost ehm, tak, jak je se to nakonec uvádí i v tomhle návrhu, ale vzhledem k tomu, že teď řešíme oba návrhy najednou, tak bychom na to mohli navázat. Pan Bizuj. Děkuji, pane předsedo. Já jen velmi stručně já chci zahájit obecnými připomínkami, které jsou podle mého názoru důležité. Tuhle iniciativu si vyžádal parlament a komise v rámci Single Market Act na to navázala, což myslím, že je velmi důležité. Je důležité, aby pracovníci požívali náležité ochrany a aby měli důvěru ve vnitřní trh. Tento návrh je návrhem, který zlepší právní jistotu a posílí která je nutností pro všechny zúčastněné. Také bych rád řekl, že pravidla týkající se vysílání pracovníků by neměla být příliš těžkopádná, jinak totiž by vysílání pracovníků bylo něco, co nebude vůbec zajímavé, což by celé podkopalo svobodu poskytování služeb. Mám otázku na pana Pramo. A poprosím ho, aby se vyjádřil. Pan Pramo, pane Pramo, k té uh, odpovědnosti subdodavatelů, kteří mají odpovídat společně a nerozdělně. Podle mého názoru to bude problematické, protože to jenom navýší náklady a systém subdodavatelů bude najednou méně zajímavé, zajímavý. Bude potřeba provádět technický a jiný audit due diligence, tento audit, tahle kontrola, prověrka subdodavatele, to je zase něco, co by bylo potřeba nadefinovat, jinak to zase podkopá, oslabí právní jistotu, která je pro nás tak důležitá. Podle mého názoru bychom měli zlepšit monitorování a správní spolupráci, včetně dohledu tohle všechno, kdyby fungovalo jako rámec dohledu, tak by nebylo potřeba mít tam odpovědnost společně a nerozdílně. A pak se chci ještě zeptat jenom ze zajímavosti, protože si myslím, že to není celé realistické, ale nebo to, o co mi zrovna jde, ale chci se zeptat na lhůty, které se objevují v článku 6. Jsou to dva týdny při vzájemné spolupráci nebo méně v případě mm, nutných a naléhavých záležitostí. To je podle mého názoru docela krátká lhuta. Děkuji. Pan De Jong, prosím. Já bych taky chtěl poděkovat odborníkům, eh, kteří se vyjádřili k tomuto významnému tématu. Nejprve tady několik eh, pár obecných poznámek. Vysílání je v Evropě problém, protože my nemáme žádný sociální práh v Evropské unii, nemáme stanovenou evropskou minimální mzdu, nemáme eh, um, úmluvu o minimálním sociálním zabezpečením, nemáme minimální nárok na starobní důchod, čili neexistuje žádný práh v oblasti sociálních věcí. A proto je naprosto nezbytné řádně kontrolovat to, že budou respektovány dohody a pravidla v té zemi, kde kdo pracuje. Vysílaní pracovníci často bývají levnější právě proto, že v oblasti sociálního práva a důchodových nároků se e, uplatňují pravidla vysílající země a v tom už jsou rozdíly. A pokud nebudeme tyto rozdíly kontrolovat, bude docházet ke zneužívání. Já nemám. Eh, já, já jsem přesvědčený, že podniky prostě mají svá práva, práva poskytovat služby a tato práva jsou jaksi bráněna a chráněna eh, judikaturou soudního dvora. Tady cílem je chránit pracovníky tím novým návrhem a ne eh, více zatěžovat podniky. Obec, další obecná poznámka z mé strany. Já jsem prostudoval zprávu SLIK, což je síť inspektorátů práce v rámci projektu SIBEL. Učinil jsem tak eh, spolu s kolegyní Sophie de Center, ale když se na to podíváme, tak je to naprostý chaos. Inspekce práce nebo inspektoráty práce kontrolují eh, práci, eh, eh, cizinecká, cizinecká policie zase kontroluje pobyt cizinců, potom další orgán zase, bo eh, orgány činné v trestním řízení eh, kontrolují eh, trestnou činnost a vlastně a přitom v tom rámci sliku je pouze inspektorát práce, čili ono by to chtělo e, širší rozsah, aby všechny kontrolní orgány mohly spolupracovat mezi sebou, protože jedině tak můžeme dosáhnout nějakého výsledku. A výsledku nedosáhneme, jestliže jenom část kontrolních orgánů bude zapojená. A já to tady v tom návrhu nevidím, v návrhu komise. A nemůže mít komise třeba Eh, portál, webové stránky, portál, kde by byly schromažděny všechny informace. Proč eh, postupovat bilaterálně? Chtělo by to centrální portál, který se bude týkat všech kontrolních služeb. Takže to jsou moje obecné poznámky a zajímají mě na to reakce našich expertů. Nejde o to kontro, kontrolovat méně, ale kontrolovat, jestli nedochází k práci na černo a jestli dobře funguje spolupráce mezi kontrolními orgány. A je potřeba, aby kontroly byly efektivnější v rámci spolupráce spíš než aby docházelo k duplicitě kontrol, které budou paralelně fungovat a nebudou vlastně mít nic společného mezi sebou. Děkuji. Nyní tam slovo paní Jaž- Jažovlecké. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Musela jsem ještě zůstat na hlasování ve výboru pro zaměstnanost. A bohužel jsem nemohla vyslechnout e, všechny e, experty, slyšela jsem pouze posledního, nicméně snažím se jaksi Eh, to dohnat tím, jak budu tedy vyslechnu jejich reakce na otázky a podobně. Co se týče toho posledního vystoupení, tak tam expert řekl, že v článku 3 eh, formát prezentovaný Evropskou komisí v oblasti vysílání pracovníků eh, dostává vlastně to špatné vysílání mimo mimo eh, to pravidlo. Ano, já s tím plně souhlasím, ta kritéria nejsou jasná. A mám jednu otázku. Máme předložit, máme tedy požadovat taxativní seznam kritérií, nebude lepší, když předložíme určitá vodítka, která budou moci být použita v takových situacích, která by se vztahovala na některé případy vysílených pracovníků. To vlastně není otázka. Já ji, na, já ji na, na vás konkrétně, já ji kladu všem expertům. A druhá otázka se týká toho, že směrnice neuvádí, jak dlouho je pracovník vyslaný a e, to, to a jak může to být snad do 24 měsíců a to taky z pohledu sociálního zabezpečení. A já musím říct, že jsem proti eh, omezování eh, doby eh, vyslání pracovníka, jestliže třeba někdo pracuje jako poradce a jak chceme posuzovat poradenské služby. Je to forma delegování nebo vysílání pracovníků taky. A další věc je veliký rozdíl v odborech a v odborových orgánech a dohodách. Vy říkáte třeba, že ve Švédsku takové dohody eh, bývají jaksi uzavírány lokálně a v článku 5 je významná otázka, tedy jak máme Eh, se informovat o existenci takových dohod a kolektivních smluv a pravidel eh, pro zaměstnávání pracovníků v takové zemi. Podle mého názoru je naprosto klíčové, aby obě strany, to znamená jak zaměstnovatel, tak odbory, eh, byli společně zodpovědní a přesto, jak si ponechali svobodu, to znamená, že odbory budou mít nadále svobodu vyjednávat a současně budou zodpovídat za to, že poskytnou informace o dosažené dohodě. V každé členské zemi by mělo existovat jedno místo, kde lze takové informace získat. A na druhou stranu zaměstnavatele musí být těmi zodpovědnými taky za poskytnování informací a za jejich dodržování. Velmi často totiž při různých slyšeních říká, se říká, že nelze omezovat svobodu odboru, to já plně schvaluji, ale na druhou stranu nemůžeme zapomínat také jejich odpovědnost. My tady dnes hovoříme o ochraně pracovníků a o vazbě a v souvislosti mezi zaměstnavateli a odbory a myslím si, že informace o e, zaměstnání mají být poskytovány v první řadě zaměstnancům. Někdy jsou tu i třeba jazykové aspekty a mám obavy, že když kolegové z Francie nebo z Německa e, e, řeknou, ale ano, jistě, ty dokumenty budou v angličtině. To, a potom protestují třeba, že proč ne francouzsky a německy a já řeknu tak proč, proč ne polsky, proč to má být anglicky? No prostě proto, že angličtina je ten jazyk, který většina lidí chápe a, a pro normálního pracovníka, pro normálního člověka sehnat překladatele, který mu přeloží uh, dokument o, o zaměstnání, o kolektivní smlouvu, třeba to bude z angličtiny snažší. Ještě poslední poznámku, když dovolíte. Moc se omlouvám. Já bych chtěla všechny experty pozvat na slyšení o dvě patra výš do sálu 5G2, kde je slyšení 5G3, organizovaný tedy výborem pro zaměstnanost. A, takže vás tam chci všechny pozvat. Děkuji. Můžete nám říci, kdy to bude? Bude to e, ve 3. E, je to sál 5G3, těsně nad námi, prostě od 3. Dnes odpoledne, že ano? Dobrá, děkuji. Um, děkuji vám a děkuji za vaše práce zpravodaje. Ještě k tomu, co zaznělo o informacích. Stejně jako u směrnice o službách zde platí eh, one-stop shop princip, kdy informace mají být poskytovány na jednotném kontaktním místě. A tohle bychom do toho měli všichni eh, zapracovat, aby se to týkalo všech členských států, aby to byla povinnost uložena všem. Možná na to by se mohla paní zpravodajka zaměřit asi eh, přetáhneme, s tím jsem srozuměn, nechci omezit vystoupení až tolik, ale experti jsou pozváni do 12 hodiny, od, do 12 hodin, tak uvidíme. Pan Šváb má slovo. Tak til experterna. Liksom fru... Děkuji. Děkuji expertům, stejně jako paní Gebhardt i já za sociální demokraty. Musím říci, že mám značné obavy. Chci se zeptat pana Jonsona, který vystoupil za uh, odbory ve Švédsku. Chci se zeptat k tomu národnímu dohledu, k článku 9, kde je o určité omezení členských států a kde je povinnost členských států, jako je třeba Švédsko, eh, provádět dohled nad tímto nařízením. A podle mého názoru bude potom nemožné vůbec dosáhnout schody na kolektivní smlouvě. Protože bude problém s kontaktní osobou. Kdo to bude? Osoba oprávněná vést jednání. To možná podkope celý model kolektivního vyjednávání. A tak se ptám, jak se k tomu staví švédské odbory? Jak bychom mohli upravit text článku 9, tak aby byl celý text vyváženosti, vyváženější, aby zohledňoval i švédský model? Děkuji. Děkuji. Možná odpověď zní. Možná se podívejte na pozměňovací návrhy, které předkládá švédská strana. Ale k tomu se nepochybně pan Jonsson vyjádří. Ještě než dám slovo expertům, Každý expert mimochodem bude mít asi jenom dvě minuty, jenom abyste věděli. Já se omlouvám, že to je takto omezené časově. Eh, dám vám slovo ve stejném pořadí. Každý se bude tam moci vyjádřit k tomu, co zaznělo. Ale ještě než vám dám slovo, tak dám slovo panu Švábovi. Děkuji, pane předsedo. Zjišťuji, že přednášky všech, že, že Příspěvky mých kolegů byly velice zajímavé. Myslím, že jsme se všichni dohodli. Musíme vytvořit vyváženost mezi ochranou pracujících a transparentnost v jednotném trhu. Bylo řečeno, že nechápete podniky, ale paní Bracovsky, je tady zpráva a když se v podniku třeba advokátů a jste uznávaný advokát, nemůžete reagovat na všechna pravidla v určité době. Takže to může poškodit podniky, které si přejí vydělat peníze. Může jim to vadit. Potřebujeme transparentnost a e, složka pana Damo je úžasná. Mám otázku pro pana Majera. Proč e, definice v těch dvou směrnicích nejsou harmonizované? Nikdo nespochybňuje, že kontroly jsou nutné, ale jaké problémy máte s současnou směrnicí? Co by tedy mělo být změněno v té nové směrnici, pokud jde o kontroly? Díky. Dobře, každý expert dostane dvě minuty. Pan Pramo má slovo jako první a budu vás upozorňovat na čas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych eh, rád viděl, kdo a jak vyhodnocuje, že je nutné reagovat solidárně. Jsou to většinou inspekce, které zjišťují, jaká je situace nelegálnosti či podvodu je to těžké, aby se v nějaké ministerské kanceláři řeklo, který podnik či nerespektuje, respektuje či nerespektuje pravidla, pokud je o systém IMI, abychom zjistili, jestli postačuje nebo nikoliv. E, v tom svém příspěvku jsem udělal rozdíl mezi výměnou informací a tady IMI, protože IMI je dobrý nástroj pro výměnu informací samozřejmě, ale na druhé straně si musíme položit otázku vzájemné pomoci. Tady, když eh, došlo ke spolupráci v již probíhajících administrativních postupech, musíme doplnit systém IMI eh, odpovídajícími nástroji, protože to není jenom systém pro výměnu informací, ale jde to trochu dále. A pokud jde o solidární zodpovědnost podniku nebo společnou zodpovědnost podniku, eh, subdodavatelů, musíme zjistit, jestli to může být nějaká šance pro podniky. Podívat se na ten zákonný dopad, který může mít systém v těch zemích, které nemají žádnou právní úpravu této oblasti oproti zemím, které tu úpravu mají. Čili jaký je zákonný dopad směrnice? Asi to bude různé. Je-li to šance pro podniky, zkušenost pro inspekci práce ukazuje, že to není ekonomická zátěž. Je to prostě jenom na, zátěž pro kontrolu a pro řízení. Zjistit, kteří pracující pracují kde, ta společná zodpovědnost – pokud je o subdodavatele, to je odstrašující podle mého názoru pro podniky, protože to vyst, vystrnadí z trhu podniky, které nerespektují pravidla hry. To je tedy. A tato přísnost, zvýšená přísnost, bude kompenzována eh, schovývavostí, když podniky eh, jednají korektně, mohou vykonávat určitou zodpovědnost, ale to také umožní lépe pronásledovat podniky třetích zemí, která e, pravidla nerespektují. Tyto podniky se těžko penalizují, protože ty e, sankce nejsou vykonatelné v třetí zemi my jsme měli určité sankce, které jsme prostě nedokázali ani sdělit, ani vykonat. Takže to je opravdu špatná situace. Thank you very much, Mr. Von Děkuji, pan Von Preuschen. Ähm, Děkuji. Já se vrátím k otázce kontrol a, jej, a, a jejich zkomplikování do budoucna. V bodu preambule 16 je uvedený systém žádostí společnosti, které vysílají své pracovníky, na ně musí odpovědět a pokud se nepodaří na místě potom problémy vyřešit, především problémy vyplývající se smlouvy podepsané s tím vysílajícím podnikem, pak se nelze jak si dostat dál. A s tím já mám problém. Měla by být možnost dělat kontroly na místě. A pak tu máme ještě ten problém otevřeného seznamu požadavků, který zatím je uzavřený. My bychom si přáli, aby nebyl tak aktivní, protože v terénu trvale dochází ke změnám eh, a jsou to, je to zmi, jsou to změny ve způsobu obcházení zákona. Jestliže se bude muset směrnice při každé příležitosti měnit a při každé příležitosti měnit národní zákony vnitrostátní, po každé to bude trvat dva, tři roky, než se situace změní a, a za tu dobu nebudou řešeny problémy v terénu. Takže já si myslím, že eh, bychom se mohli také zabývat otázkou spontánních kontrol. Já se omlouvám, že často hovořím o stavebnictví, ale to je klasický příklad. Na stavbách působí několik druhů podniků a je velmi těžké eh, jak si určit, odkud ty podniky přišly, které ty podniky vlastně tedy na té stavbě jsou zapojeny. A jestliže máme s kolegy z jiného členského státu kontrolovat eh, napřed, co tam máme najít a potom tedy zjistit, co se tam opravdu našlo, tak jako to je velmi složité. Článek 3 je taky článek, který se týká spolupráce, administrativní spolupráce v boji proti obcházení práva. A ten text by se, myslím, měl ještě doladit tak, aby byl přijatelný. Abychom věděli tedy, jestli došlo k vyslání nebo ne. Chtělo by to opravdu se zamyslet nad tím, čeho chceme dosáhnout, co to vlastně chceme. Děkuji, prosím, teď pana Majora. Děkuji. Já navážu na to, co říkal pan Šváb k rozdílu mezi definicí vysílání a pracovníků a definici, která je eh, v národní úpravě o sociálním zabezpečení. To znamená rozdíl mezi článkem 3 a definicí sociálního zabezpečení. Já bych vám rád ukázal, v čem spočívá problém, s kterým se setkáváme v, ve směrnici 883. Belgické instituce, francouzské, španělské instituce pracují s předpokladem, že o vysílání jde i tehdy, pokud 25 obratu vzniká v hostitelské zemi zaměstnavateli. To znamená, že tam je toto kritérium. A v mé zemi v Polsku máme celou spoustu judikátů, které se týkají právě vysílání podle směrnice 883. Máme okresní soud ve Vroclavi, který se tomu několikrát věnoval, s tím, že eh, se věnoval těmto kritériím, zda jsou nebo nejsou splněny eh, zaměstnavatelem. Soud to nepotvrdil. Tehdy šlo o 7 až 8 A v některých lokalitách šlo i o 50 Jinde bylo kritérium 25%. Pak byly výrobní společnosti, které měly pracovat s formulářem A1 a ty pracovaly s třemi až 5%. Já jsem byl nedávno v Bukurešti a tam jsem se dozvěděl to, že jsou tam podnikatele, kteří by chtěli pracovat s tímto formulářem, ale nemohou, pokud eh, nedosáhnou 50%. Takže zde máme jednu definici a potom v různých zemích je jiná definice, dokonce v rámci jedné země. Jsou v různých oblastech, v různých okresech jiná definice, takže se ptám, jestli tímto zavádíme další definici, která je velmi podobná tomu, co už existuje, která jenom způsobí, že to, ten chaos bude ještě větší, než byl pro eh, polské úřady a pro jiné úřady. Máme zde různé soudy, polský soud, německý soud a to je to, o čem hovořila paní Gepa. A podnikatelé už v tuto chvíli podléhají těmto pravidlům. A nejsou žádné další povinnosti, které by je zavazovaly k dalším výdajům, k dalším nákladům. O to zde jde. Teď mi dovolte ještě několik slov k, té, k tomu formuláři A1. Já se omlouvám za to, že jsem přešel do Němčiny. Mám konkrétní návrh. Podle článku 3 bychom měli mít definici vysílání tam, kde je předložen formulář A1. To je praxe v Německu od roku 2004. Takto to posuzuje mimochodem velmi správně Německo. Takto to vidí celní orgány v Německu. Opravte mě, pokud se pletu, ale pokud vím, tak to funguje takto. Jakmile je předložen formulář A1, v tu chvíli jde o vysílání pracovníků. Ponechme tuhle jednu definici vysílání. Ta je potvrzená, objevila se v judikatoře soudu a funguje a platí. Děkuji. Já jsem rád za tuhle živou debatu, kterou jsme právě podnítili. Možná, že se někteří i přemístíme o pár pater výš na odpoledne. A Prosím pana Jonsona, aby se ujal slova a stejně jako ostatní, aby to pojal stručně, protože chci ještě dát slovo paní zpravodajce a potom nás čeká ještě další téma, další blok. Pane Jonsone, já vystoupím velmi stručně, protože řada těch otázek už je zodpovězena v pozměňovacích návrzích, které jsme předložili. Ale dovolte mi vyjádřit se k tomu, co zde zaznělo na téma takzvaného švédského modelu neboli severského modelu v Dánsku a ve Švédsku, velmi často zjistíte, že existují záležitosti, které nejsou upraveny přímo zákonem. To znamená nikoli přímo právně závazně, kdy některé věci jsou upraveny až kolektivní smlouvy, třeba otázky mzdové. A já myslím, že ve Švédsku, asi i v Dánsku je kolem 600 kolektivních smluv. Každá odráží jinou realitu daného úseku trhu práce, daného úseku, jak je to potřeba upravit, třeba je to jinak u stavebních dělníků, než je to u lékařů. Takže každý, kdo zná problematiku trhu práce, tak ví, že trh práce se tříští na různé úseky. Já to nechci až tak vést, protože nevím, jestli vás to zajímá eh, až takhle podrobně, ale chci říct, že ty oblasti jsou různé. K té transparentnosti, já myslím, že se zde shodujeme v tom, že je to velmi důležité z hlediska vysílání pracovníků, aby byla zajištěna transparentnost. To je jen k tomu, co říkala paní zpravodajka. Zároveň však platí, že zde je 600 kolektivních smluv, které se za ty roky vyvíjely, někdy jsou to staletí. Není tedy snadné zajistit úplnou transparentnost, ale dál na tom pracujeme a budeme na tom pracovat, ačkoliv na evropské úrovni neexistuje právní úprava, která by to podmiňovala. Nebudu podrobněji hovořit k textu samotnému, protože máte naše pozměňovací návrhy. My zde každopádně budeme celý den, já například budu u baru můžete se na nás tady obrátit. Děkuji, já vám všem děkuji za vystoupení a v tuto chvíli dávám slovo paní Turunen. Zaznělo tolik věcí já, ale musím říct, že souhlasím s tím, že je to právně velmi komplikované. Máme zde tedy původní směrnice, potom prováděcí směrnice, máme Řím 1, 883. Tohle všechno musíme provázat se systémem sociálního zabezpečení, který je částečně také zde významný. Pak zde máme zvláštní směrnici o dočasných pracovnících. Je to opravdu velmi složité musíme se postarat o to, aby to ale fungovalo prakticky. Takže k tomu, co říkal pan major, tohle bude zákon zvláštní, lex specialis. To znamená, že tak to je třeba s tím pracovat. Ve směrnici 9671 je obecná definice, když se zaměříte na tu problematiku úžeji, tak zjistíte to, co zjistit chcete, to, co najít chcete. Nepotřebujete několik úrovní režimu ale je to o té hloubce, kdy postupně prohlubujete konkrétnost. Kdy začínáme u směrnice 71 Já jsem se poznamenala všechno to, co říkali jednotliví experti, co říkali stínoví zpravodajové. Těším se na spolupráci s výborem pro zaměstnanost. Děkuji všem za vystoupení. Já myslím, že se podaří dosáhnout té pravé vyváženosti. To je zde rozhodně nejdůležitější závěr. Také musíme pamatovat na to, že Stávající situace je značně nevyvážená a pracovní trh nefunguje tak, jak má, a proto se musíme snažit najít tuhle rovnováhu, která nám v tuto chvíli chybí. Děkuji. Děkuji, já se omlouvám, že jsem ani neřekl, že zde je pan Green a pan Fenstam za komisi. Samozřejmě budete mít možnost vyjádřit se k vašemu návrhu ve chvíli, kdy paní Turunen předloží svoji zprávu. My vám pošleme zprávu k překladu, sejdeme se 10. října, abychom to projednali a 6. bude lhůta pro předložení návrhu. Děkuji všem, děkuji Sebastianovi sekretariátu za uspořádání tohoto slyšení. Tento blok se uzavírá a mohu poprosit všechny, aby opustili sál, pokud nebudou přítomně dalšímu tématu. Nemáme tolik až tolik času a já vítám pana Traškovského, který bude vystupovat jako navrhovatel k dalšímu bodu. That was very good, um, very good. He, a model, a model hearing. I remember. chcete diskutovat, tak já bych vás poprosil, abyste tu diskuzi absolvovali mimo sál. Nemáme totiž až tolik času. A tlumočníky je třeba propustit na oběd včas. Prosím, opustte sál, pakliže nechcete být přítomně dalšímu bloku jednání. Now, Mr. Truskowski um, has presented his job. Pan Traškovský nám předložil eh, zprávu eh, nebo návrh stanoviska ještě před létem. Teď zde máme několik pozměňovacích návrhů. Paní Weiler, pan Hacemekakis a paní Ruler a já se vyjádříme. Ještě pan Behejen. Možná ještě další se budou chtít vyjádřit. Takže každý musí vystupovat stručně protože nemůžeme přetáhnout. Pane Traškovský, prosím, seznamte nás se situací pozměňovacích návrhů. V prvé řadě blahopřeji. Já jsem si myslel, že máme v ústavním výboru spoustu práce s bankovní unii, tak jsem si říkal, kolik toho máme, ale když vidím počet pozměňovacích návrhů zde, tak si říkám, to je tedy impozantní. Takže hlavní a základní podmínky. Podle mého názoru by mělo platit, že všechny dokumenty by měly být znovu použitelné. A já musím říct, že stále ještě souhlasím s tím obecným stanoviskem komise. Ještě i když jsem četl pozměňovací návrhy, chci to, co navrhuje komise, aby měli občané lepší přístup, eh, aby požívali lepší transparentnosti, aby také uh, se k ním dostaly určité požitky, které jinak vyplývají z obchodních požitků. Děkuji za pozměňovací návrhy, protože jsme měli možnost se díky nim nad tím zamyslet mnohem podrobněji. Měli jsme možnost doladit určité kompromisní návrhy mnohem pečlivěji. Pokud jde o formát eh, strojově čitelný, my zde potřebujeme určitě určité doladění. Potřebujeme určité pozměňovací návrhy, které by zajistily tu technologickou neutralitu. Ačkoliv jsem řekl, že budeme prosazovat obecné směřování tohoto návrhu, tak přesto bychom do toho chtěli zapracovat některé z těch doplňujících návrhů. Budeme chtít zakotvit sem některé výjimky, jako je právě strojově čitelný formát. Další formáty je možné do toho zapracovat tam, kde je to nutné, užití elektronických eh, prostředků, někde ne, někde ano, tam, kde je to příliš zatěžující, příliš nákladné, tam samozřejmě ne. Pak bych rád, aby se tam eh, v návrhu komise objevily možnosti, které bude možné využít v budoucnu. A domnívám se, že některé ty přístupy by mohly být opravdu velmi zatěžující. a bych to chtěl řešit, jakmile se bude předkládat kompromisní návrh ohledně poplatků a marginálních nákladů. Zde podporuji to, co říká komise, že náklady by měly být co nejnižší. Já si myslím, že všichni eh, stojíme o to samé v této věci. A marginální náklady ty vlastně nepředstavují nic jiného než než náklady na doplňující požadavky. Částečně také z, znovu využití dokumentů, to já naprosto podporuji a něco z toho jsem podporoval od počátku. Některé vaše obavy jdou ještě nad rámec tohoto, některé eh, požadavky veřejných orgánů jdou nad rámec toho, co se zde navrhuje, ale já to budu všechno řešit v kompromisních návrzích, jako například umožnění toho, aby zde existovaly investice do infrastruktury, které by mohly být rovněž také vzaty v potaz při stanovování nákladů. Pokud jde o ochranu osobních údajů, tak některé, mnohé z vašich eh, pozměňovacích návrhů se vyjadřují v tomto eh, smyslu. My jsme to řešili i při debatě o znovu použitelnosti těchto dokumentů, což z toho nakonec vyplývá. Zdá se, že zde je prostor pro zlepšení a já jsem k tomu se vyslechl kolegy. Eh, Vyjadřila se k tomu pan Extrem, paní Rule. Také bychom měli pečlivě vyhodnotit eh, data, která se eh, lze vnímat jako čistě statistická data. To by mohlo vést k situaci, kde by osoba nebo určitá skupina byla velmi snadno stotožněna. A to si myslím, že by mohlo jít příliš daleko. To by mohlo vytvořit totiž situace, kde by to z hlediska ochrany osobních údajů bylo napadnutelné. A my tohle rozhodně zvážíme při vypracovávání kompromisních návrhů. Pokud jde o kulturní instituce, tak zde probíhá debata o tom zvláštním zacházení. My jsme to pečlivě projednali v kulturním výboru a shodli jsme se na tom, že by to tak mělo být. Já eh, jako zpravodaj se s tím shoduji, že kulturní instituce by měly být pojednány zvlášť a zapracuji do toho i další pozměňovací návrhy kolegů, jako je Fenheyen, které se právě týkají kulturních institucí. Ještě dvě drobné poznámky. Pozměňovací návrhy k veřejně eh, financovanému výzkumu, kdy tyto orgány jsou vyloučeny z působnosti. My poprosíme komise, aby tohle vyloučení z působnosti vysvětlila. Komise zde není, ale chtěli bychom řešit otázku pokynů k tomu, jak to aplikovat v praxi. Takové pokyny by se nám hodily, protože by to vysvětlilo jednotlivé body. Nechceme ale zároveň, aby ty pokyny byly příliš eh, podrobné, nechceme, aby to bylo celé kontraproduktivní, aby nás to příliš svazovalo jelikož pak by naše kompromisní návrhy týkající se digitalizace se marginální nákladů mohly být eh, mohly být přehlasovány, mohly být eh, nepoužitelné, což by tedy bylo eh, kontraproduktivní. Chceme se s komisí na tom v prvé řadě tedy dohodnout. Já děkuji. Upozornili jste mě na některé problémové okruhy, které bude potřeba Eh, řešit podrobněji. Některé návrhy, které nemění a neotáčí celý směr o 180 stupňů, ty rád eh, přijmu. To jsou třeba ty návrhy, které jsme řešili na výboru eh, pro kulturu. Některé tedy tímto způsobem přijmu, jiné bychom mohli řešit prostřednictvím mm, kompromisních návrhů. Děkuji. Já jsem chtěl ještě také přivítat Richarda Sveiznema, který zde je a je častým hostem. Pokud bude čas, tak vám dám slovo. A v tuto chvíli velmi rychle. stínový zpravodajové, vyjádřete se. Paní Weiler, prosím. Děkuji. Pane předsedo, budu velice stručná. Již při první debatě jsem řekla, že Ehm, si myslím, že ten přístup je v pořádku a že nepředložím mnoho pozměňovacích návrhů, ale je důležité, a je to velice důležitá zpráva a myslím si, že i ta druhá zpráva je v pořádku, ale možná, že bych zašla trochu dále. Ehm, když členské státy by měly rozhodovat prostě zdroje, zda zdroje v členských státech jsou postačující. Chcete-li, aby to bylo formulováno tímto způsobem a e, decentralizovat, jsem pro, ale e, ty zdroje, které jsou k dispozici nejen v Německu, ale ve všech členských státech, mm, jakým způsobem musíme mluvit o orientacích e, a někteří si přejí každoroční zprávu, někdo, jedno, někdo jednou za dva roky, ale pak to musí být eh, lépe eh, více tedy eh, vyjádřeno a Možná navrhovat, má to být jednou za dva roky, malé reformy problém, tedy otázka paní Rule mi nedělá problémy a já ráda bych jenom připomněla, že musíme samozřejmě zachovat nízké náklady a nesmíme ty věci komplikovat, ale na druhé straně také nesmíme říkat, že by obce měly uvažovat o těch či o něch nákladech a Měli by se rozmýšlet a využít i poslední zdroje za příliš vysokých nákladů. Zdor všemu se domnívám, že že to je zpráva dobrá. Děkuji. Děkuji, pan Hacamakakis. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji tři body předkladatele. Za prvé to, že formát musí být takový, aby byl čitelný elektronicky, bez problémů, s tím souhlasím, co se týče nezávislosti orgánů, v tom vás také podporuji, co se týče výročních zpráv, si myslím, že to by stačilo jednou za tři roky, ale to se dá jak si vyřešit nějakým kompromisem. Členské státy by neměly být donuceny digitalizovat dokumenty. O tom by měly členské státy rozhodovat sami. Neměla by tu existovat povinnost automatického čtení digitalizace. S tím nesouhlasíme. Ale pokud vznikne povinnost, pak musí být harmonizovaný i formát. To je jasné a to tak, aby bylo možno vyhledávat eh, ve všech jazycích. To je předmět čísla 38, 39 a 51. Eh, veřejné orgány nemohou vyžadovat víc než náklady navíc. A eh, já v tom s vámi plně souhlasím. Vy jste proti výjimkám, ale Myslím si, že pro muzea, archivy, bibliotéky tam by měla být možnost dát jim výjimku, ale samozřejmě tam musí být zdůvodněna. To jsou bude 30, 52 a 54. Co se týče výzkumu, tam bychom neměli zapomínat na princip subsidiarity. V rámcovém programu spolufinancovaném Evropskou unii máme naprosto jasná pravidla publikování a vždy, když něco nese označení Evropská unie, tak to musí být publikováno. A pokud třeba Kypr bude financovat nějaký výzkum a bude vyžadovat, aby výzkumníci jak si prokázali investice, pak o tom má rozhodovat Kypr. Všechno, co je na úrovni evropské, ano, povinná, povinné zveřejnování, ale jinak subsidiarita. Děkuji. A nyní paní Sule. Také chci poděkovat zpravodaji a ráda bych upřesnila ještě jednu věc, protože mluvil o e, přístupu občana, ale o to tady právě nejde. Jde o e, využití, obchodní využití e, veřejných údajů, takže Jakým způsobem to lze dělat? Teď, že máte, máte pravdu, když říkáte, že malé střední podniky by k tomu měly mít přístup, ale ve skutečnosti jsou lidé jako, tom, tom, jako Google a Facebook, eh, čili jsou tady takovéto organizace a tam ty rozměry jsou potom už odlišné. Tyto tyto instance, tyto orgány, eh, ty samozřejmě mají velký zájem na tom, aby přístup byl odpovídající a tyto orgány chtějí mít zisk, takže jsou tady marginální náklady a veřejné orgány mají ekonomické vážné ekonomické problémy, někdy se, je, někde v některých členských státech je velká zadluženost, v některých státech se uzavírají knihovny, jinde zase jiné instituce. Měla by být tady možnost pro veřejnou instituci mít veřejné zdroje právě z toho obchodního užívání veřejných údajů. Jsou to data, které jsme financovali z peněz poplatníků a a všechno, co e, používá e, soukromník, by mělo být placeno, tak já jsem se setkala s tím problémem relativně pozdě, protože jsem byla naivní a myslela jsem si, že jde především o přístup občanů. Návrh komise není příliš srozumitelný. Nemáme tam všechny detaily a já si myslím, že musíme zohlednit návrhy paní Verheyen, které jsou nejrozumnější. Paní Verheyen, já se potom také vyjádřím. Ich war Berichterstatterin im Kulturausschuss äh, zu diesem Dossier. Äh, Děkuji. Äh, jako, máme taky zpravodaj k výboru pro kulturu. Já jsem zpravodaj pro výboru pro kulturu Eh, v této věci, proto jsem předložila více pozměňovacích návrhů. Tady nejde o přístup k informacím, tady jde o kritéria, za nichž údaje, které mají být uveřejněny a jsou zveřejnitelné, musí být, mají být znovu použitelné. Čili jedná se o komerční využití na straně jedné, ale jedná se také o informace, ke kterým má přístup každá soukromá osoba a ale a především jde o komerční využití informací a to je aspekt, který musíme mít na paměti. Tam je velký ekonomický potenciál v, v znovu využívání informací, ale jde o to, kdo to bude využívat a mohou existovat nějaké novátorské podniky, Třeba ve Spojených státech jsme viděli, co se děje, kde podniky eh, rostou jako houby po dešti a největší zisk z toho mají ty největší podniky. A je tu otázka rozšíření působnosti na kulturní odvětví, které bylo původně vyloučeno v rámci projektů jako třeba Europeana nebo digitalizace, tam se snažíme eh, zapojit eh, soukromé podniky do té digitalizace a pokud nebude kulturní odvětví mít výjimku, tak pak nikdo nebude ochoten za tu digitalizaci zaplatit. A je potřeba, aby to byly časově omezené smlouvy, samozřejmě to nemůže být něco na věčné časy a to je cílem mých pozměňovacích návrhů. Taky jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů proto, že ten text eh, často potřebuje upřesnit. Ty formulace nejsou vždy zcela srozumitelné a neřeší vždy aktuální problémy. Důležitá věc, eh, technologická neutralita, o tom tady už byla řeč. Eh, nemůžeme odkazovat na jakýkoliv konkrétní standard nebo normu, musíme dávat eh, veřejným orgánům možnost digitalizovat, ale pochopitelně je důležité, aby bylo možno tedy se k těm datům dostat. Co se týče omezování byrokracie, nezávislí a nezávislých orgánů, já jsem předložila pozměňovací návrhy eh, v tom smyslu, že kontrolních příležitostí a možností je celá řada a není nutné vytvářet nové orgány a, a členské státy by měly mít volnost v rozhodování o tom, kdo bude tím kontrolním orgánem. Co se týče sazeb tarifů pro muzea, archivy, knihovny, tady já si myslím, že tyto instituce by měly mít možnost pokrýt své náklady. Pokud budeme mít tedy informace v digitalizované podobě a budeme chtít financovat muzeum, tak je potřeba eh, mít nějakou kompenzaci a ne nutně Eh, nejlevnější tarif, nejlevnější sazbu. Jinak eh, režijní náklady, ať už se jedná o sběr dát, třeba kdy obec musí stejně činit, jako třeba údaje v katastru nemovitostí, nebo náklady na infrastrukturu, náklady na pracovní sílu. To vše je třeba brát v úvahu a pokud eh, dáme k dispozici hrubá data, nespracovaná, tak to neřešíme touto směrnicí. Ale eh, směrnicí o přístupu k datům a k informacím. A tam jsou ustanovení týkající se svobody informací a přístupu k informacím a případu využití informací. V některých členských státech je to jedna směrnice, ale ale je to přece jenom se separátní věc. Máme opravdu málo času. Já nevím, pane Svasanane, chcete něco jen velmi stručně říct? Protože potom chceme ještě dát slovo panu Traškovskému. Ne, pardon, vy jste už vystoupil, že? Ne, vy jste už vystoupila. A když komise dávala odpověď. Bohužel teď se vyplá řečnice mikrofon. Možná, že by se mohla zmínit o různých subjektech. Myslím, že to byly malé střední podniky. Nemyslel jsem, nepomyslel jsem na Google a ostatní. Ty si ostatně stejně dělají, co chtějí, takže nepotřebují k tomu žádný zákon. Komise by se mohla možná vrátit ke svým původním myslům. Já se budu snažit vyjádřit k bodu či dvou. A komise k tomu chce pár věcí říci. Veřejné financování výzkumu to zatím nespadá do směrnice a my to nechceme měnit. Důvod spočívá v tom, že chvíli před začátkem léta komise přijala dokument, sdělení a doporučení k informacím, které nastěňovalo několik různých možností, jak rozšířit eh, otevřený přístup k těmto dokumentům. Já souhlasím s tím, co říkal poslední řečník, že Google není primárním primární cílovou skupinou, protože pokud eh, se má někde platit, tak Google už má dost, až dost, z čeho čerpat. Možná, že to zní nelogicky, ale platí, že um, veřejné statky jsou většinou bohatší tam, kde se účtuje méně protože celkový ekonomický dopad je v případě levnějších služeb eh, vždycky lepší. My budeme mít zajímavé studie k dispozici, které se provádějí online. Máme případové studie, které pojednávají o těchto poplacích, kdy některé orgány za data účtovaly hodně, potom to změnili, účtovaly málo a došlo k ohromnému navýšení využívání jejich služeb z ze strany malých podniků. A samozřejmě to znovu využití eh, dokumentu či znovu využití určitého údaje, třeba ze strany neziskové organizace, ze strany malého podniku, ze strany někoho, kdo o to má zájem, to je vždycky dobré a vždycky je to ku prospěchu. Pokud jde osobní údaje, tak eh, my se k tomu stavíme tak, že že možnost eh, znovu využití nějak neohrožuje údaje, které jsou chráněny příslušnou legislativou. A já bych poprosil, abyste se snažili o to, aby tohle bylo upraveno v dané směrnici samostatně, protože paralelně k tomu existuje návrh komise, návrh eh, nařízení. Ten v tuto chvíli je projednáván a to podle mého názoru stačí, co se týče úpravy problematiky osobních údajů. Zde na to není prostor, tohle není to pravé místo, tato směrnice, aby se upravovala otázka ochrany osobních údajů. K poplatkům, ano, Existují zde výjimky a to je právě záležitost, která se musíme věnovat a komise souhlasí s tím, co zaznělo na téma kulturních institucí. Je to proto, že mají svoji specifickou kulturu, specifickou strukturu, pardon, takže bude třeba se k ním eh, konkrétně stavět vstřícněji. Děkuji. Děkuji. Já jen už stihnu jenom harmonogram. Leda, že byste měli něco opravdu naléhavého. Zbytek je na vás, abyste si prošli pozměňovací návrhy. Já se tedy přikláním k těm, kteří žádají o flexibilitu v poplacích, aby to nebylo až tak předem dané svazující. Budeme hlasovat 11. října o stanovisku a do té doby můžeme studovat pozněvací návrhy a můžeme také do toho zapracovat to, co říkala komise, co říkala paní Rule a potom, co zaznělo na téma ochrany osobních údajů. Máte pravdu, že se to už objevilo v návrhu a doporučení komise. Mám ještě dvě věty. Já předložím kompromisní návrh. Uvidíte, že tam zapracuje vaše eh, připomínky, zvláště pokud jde o digitalizaci a náklady a platí, že eh, osobní údaje by neměly být eh, jaksi eh, převzaty z této oblasti jinam a neměly by tedy být upravovány paralelně. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za plodnou debatu dnes dopoledne. Uvidíme se v 15 hodin a budeme řešit vzájemné uznávání kvalifikací. Paní Pietikánen bude předsedat dnes odpoledne.